Hello, good morning, everybody. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji vám všem za to, že jste přišli na dnešní slyšení, na dnešní seminář. Nejprve bych vás chtěl všechny vřele přivítat na tomto semináři, který se týká tématu soudní znalci v Evropské unii. Mm, bylo to seminář, který uspořádalo politické oddělení C, které, a bylo to také na žádost výboru pro právní věci, výboru Jury. Nejprve bych chtěl eh, omluvit pana předsedu Pavla Svobodu a ještě některé další poslanci, kteří se bohužel museli účastnit eh, velice důležité konference, která se koná v Černé hoře. Je to konference, která se týká Eh, zemí, které mají zájem o přístup do Evropské unie. Také paní Legrip se omlouvá, je to rovněž členka tohoto výboru, je jednou z poslankyň, která velice úzce sleduje právě problematiku přeshraničních eh, civilních eh, věcí spolupráce. Jak víte, tak právě soudní spolupráce je eh, prioritou, jednou z priorit naší budoucí agendy. Na začátek, nebo ještě předtím, než jsme nezačali, tak jsme o tom trochu hovořili. Tento výbor se domnívá, že eh, spolupráce justice zůstane eh, jádrem naší práce v tomto legislativním období. A Mm, že se to tedy dále prohlubí, bude se to týkat spolupráce v občanských věcech. Jak víte, tak tento seminář se koná právě v tomto rámci. To znamená, my teď schromažďujeme veškerou expertízu, veškeré odborné poznatky pro naše poslance, pro členy našeho výboru Jury. Snažíme se získat informace o těchto aspektech. Po celé roky narůstají výrazným způsobem případy přeshraničních sporů v Evropské unii. Je to samozřejmě důsledkem evropské integrace. což eh, ulehčilo mnohým to, aby mohli pracovat nebo studovat eh, v jiné členské zemi Evropské unie nebo aby tam mohli podnikat. Hmm. Navzdory tomu, že se zvyšuje soudní spolupráce v civilních věcech, což nám také umožňuje zlepšit eh, řešení přeshraničních sporů, tak je zde ještě otázka metody opatřování důkazů, analýzy důkazů a využívání těchto důkazů uvnitř státních soudů. A právě tyto, tato úroveň se velice liší stát od státu. Dnes budeme mít příležitost hovořit do velké šíře právě o soudních znalcích a o tom, jak také se podílí e, na těch civilních řízeních. My jsme si všichni vědomi, že soudní znalci mají zásadní úlohu, velice důležitou roli v tom, jak napomáhají soudu aby se pak mohl rozhodovat z meritu věci, využívají svou odbornou erudici, své zkušenosti. Jak však všichni víte a jak se ještě dnes eh, ještě více dozvíme během dnešního semináře a ještě také budeme mít čas eh, přečíst si všechny eh, vynikající prezentace, které jsme obdrželi, tak v jednotlivých členských státech eh, existují různé eh, procesní eh, systémy práv. Máme zde tedy jednak státy, které používají tzv. zvykové obyčejové právo, na druhé straně máme země, které mají tzv. kontinentální právo, které vychází víceméně z toho latinského římského systému práva. Zapojení soudních znalců do přeshraničních sporů už eh, tradičně vede k různým praktickým i právním problémům, ať už se jedná od takových zásadních věcí, jako je třeba vůbec výběr a jmenování soudního znalce, až po takové možná velice praktické věci, technické věci, jako je třeba eh, ten poplatek Ehm, ta odměna pro znalce a tak dále. Myslím si, že už teď nemusím hovořit eh, nějak podrobnějším způsobem, protože my jsme zde, máme zde odborníky, kteří velice vědí eh, vše o těchto věcech. Včera jsem vám ještě připomenul, že ten dnešní seminář bude přenášen přes internet. Nevím tedy, zda mm, je to spíše dobré nebo spíše špatné. Ale třeba právě paní poslankyně, která dnes se nemůže účastnit tohoto semináře, tak říkala, že nás bude poslouchat přes internet a společně s ní i mnozí další poslanci nebo jejich asistenti. Dále jsem vám ještě chtěl připomenout, jak eh, budeme postupovat. Nejprve dostanou slovo naši přizvaní odborníci, přednesou své prezentace, poté proběhne rozprava a já velice mm, řadu vyzývám všechny, aby se do této rozpravy zapojili. A i samozřejmě naše odborníky. Myslím si, že nechci zde nějak eh, rozmíchávat eh, debatu, ve které budete mít rozporné názory, ale myslím si, že je důležité, aby právě i odborníci vlastně se mohli sami na sebe nebo navzájem eh, obracet s dotazy. A máme zde také zástupce komise a další, kteří se také do té rozpravy mohou zapojit. Teď už mi tedy dovolte dát slovo našemu prvnímu odborníkovi, je to pan Alain Nue, je to čestný první předseda odvolacího soudu ve Versailles. který nás eh, který bude mít první prezentaci na téma soudní znalectví v Evropské unii, vnitrostátní pravidla a postupy. Děkuji, pane předsedající. Pro mě je to velkou ctí, že tady mohu hovořit a doufám, že tady splníme ten svěřený úkol a předem již vám děkuji za pozornost. Takže práce soudních znalců, jak jste sám připomněl, je nástroj, který má pomáhat eh, soudům při rozhodování. Samozřejmě spadá pod dokazování a v anglosaském systému jsou znalci vlastně eh, vnímáni jako znalci v roli svědků, přestože eh, ta jejich úloha přesahuje úlohu svědka, protože oni vlastně své závěry berou eh, ze skutkových okolností, když to svědek pouze říká, co viděl a co slyšel. My vlastně vycházíme z dokumentu Evropského institutu pro soudní znalce, který pracoval s dotazníkem zpracovaným združením předsedy Združení předsedů nejvyšších soudů a potom také pracujeme s dokumenty SEPEŽ, což je Evropská komise pro efektivitu justice, která spadá pod eh, Radu Evropy a v prosince 2014 tedy sformulovala doporučení e, pro 47 zemí, kterých se to týká a pro soudní znalce vlastně nejen v občanských věcech, ale i v trestních a jiných věcech. E, smyslem této práce tedy bylo formulovat doporučení a my e, připravujeme doporučení, která se týkají pouze EU a občanských věcí. Eh, my jsme připravili tedy studii, která se týká soudních eh, znalců v občanských eh, věcech a zpracovávání těch posudků. Pokud jde o samotné znalce, buď se jedná o takzvané technické nebo odborné znalce, kteří jsou jmenováni soudci a kteří e, tedy poskytují své vědecké nebo technické znalosti k dispozici soudu, anebo to jsou znalci v roli svědků, které jmenují e, účastníci řízení ale kteří vlastně podléhají před soudem povinnostem, které stojí e, výše než povinnosti, které mají vůči svým klientům, což je e, odlišuje od znalců, e, znalců stran, kteří jednají skutečně jenom jako poradci těch stran a mají tedy povinnost lojality pouze k těmto stranám. A to je velice důležitý bod, hodně se o tom diskutuje a často se ty pojmy zaměňují. Když se tedy snažíme mluvit o harmonizaci, eh, tak musíme mít na paměti, že máme na eh, mysli i ty znalce v roli svědku, ale nikoli ty znalce eh, jednotlivých stran. Existuje nařízení Evropské 1206 2001, tam eh, to se týká soudní, vzájemné soudní pomoci, ale příliš to neřeší nebo neusnadňuje řešení eh, přeshraničních sporů. Navíc ta harmonizace by byla užitečná pro soudce i účastníky soudních řízení, tak aby měli větší důvěru v eh, znalce z jiných zemí EU a abychom nakonec třeba dospěli k vzájemnému uznávání znaleckých posudků, protože znalci stále více se přemyslí v tom evropském soudním prostoru. Eh, můžeme mít eh, vlastně i eh, autonomní postupy pro zpracovávání eh, posudků. Máme soudce, kteří by chtěli jmenovat eh, zahraniční znalce eh, v případech, kde třeba v jejich zemi neexistují potřebné znalosti mezi znalci, anebo chtějí jmenovat zahraniční ehm, znalce kvůli tomu, aby zajistili skutečně jejich nezávislost. To se týká především hospodářských odvětví, kde je ta koncentrace toho odvětví na jedno konkrétní místo. To může být třeba letecký průmysl. No a potom také to mohou být znalci ze zahraničí, eh, kteří jednají na žádost eh, stran sporu. Eh, to je především v opatření řešení, mimyslní řešení konfliktu nebo sporů. Znaleckých posudek samozřejmě neváže toho soudce, ten sám vykládá skutky eh, a zákony, ale často ten vliv eh, posudku je rozhodující. Systémy kontinentálního práva, v nichž je eh, znalec vlastně zmocněncem soudce a systémy zvykového práva, kde znalec je jakýmsi hlavním svědkem té strany, Eh, mají na znalce obdobné požadavky, to znamená, musí mít potřebné znalosti, nezávislost, eh, musí být zajištěna objektivní i subjektivní nestranost znalce a musí respektovat etická pravidla. Například eh, ve Španělsku, což je země s kontinentálním právem, přitom ti znalci vlastně fungují v tom systému těch takzvaných znalců svědků, protože jsou jmenováni a placeni e, stranami sporu. Nicméně ten španělský zákon říká, že každý znalec musí odpřisáhnout, že bude mluvit jen pravdu, že bude jednat maximálně objektivně a že Eh, bude eh, vlastně přihlížet jak k tomu, co může straně pomoci, tak eh, k tomu, co jí může uškodit a že zná nebo ví, že pokud plně nesplní ten svůj úkol znalce, tak mu hrozí i trestně právní postih. To znamená, jsou to stejné požadavky na znalce, svědka i na znalce jmenovaného soudem. Přesto, že tedy existuje konsenzus, pokud jde o požadavky na znalce, tak existuje veliká různorodost, pokud jde o způsob najímání nebo jmenování znalců, a pokud jde o jejich práva a povinnosti. Takže samozřejmě to potom zmenšuje tu důvěru, kterou v ně mají soudy a účastníci soudního sporu. Podle studie SEPEŽ se odhaduje, že je zhruba 250 tisíc znalců, kteří působí v celé EU ta jejich činnost ale není všude řízena konkrétními procesními pravidly nebo specifickými texty. Pouze 20 států z 28 má nějaké předpisy pro práci znalce. Přímo i e, ten, e, řekněme, titul toho znalce není nějak jednotně chráněn, je to pouze v 17 zemích z 28. E, navíc před jejich vystoupením před soudem se jen málo kdy ověřují jejich znalosti a jejich reputace a bylo by asi nezbytné, aby vlastně třeba seznamy přístupné, tak aby bylo usnadněno jmenování těchto znalců třeba zahraničními soudci. 14 z 28 států má nějakou, nějaký postup pro akreditaci znalců a 22 eh, států má seznamy znalců, ovšem pouze v deseti případech jsou to seznamy sestavené soudy. Většina členských států 16 23 má nějaká etická pravidla a 20 má různé sankce, které mohou být znalcům uloženy. Může to být třeba mm, pokuta, uvěznění, může to být vyškrtnutí ze seznamu a podobně. Ovšem nelze zjistit, zda skutečně takovéto sankce jsou uplatňovány. Skoro ve všech členských státech má eh, znalec svou odpovědnost, která je eh, buď trestní nebo občanskoprávní nebo obojí, ale nenutí znalce, aby měl třeba nějaké povinné pojištění eh, na škod způsobených vlastně svou prací, takže asi jen, ne, není jasné, jak by se bylo možné vlastně dovolávat občanskoprávní odpovědnosti znalce. Ten výběr znalce je buď na soudu nebo na stranách a není nutné, aby vždycky ten znalec eh, jmenovaný byl na nějakém seznamu, i když v té zemi ten seznam existuje. V zemích s kontinentálním právem eh, má eh, vlastně soud plnou volnost ve výběru znalce. Nicméně pro účastníka soudního řízení samozřejmě je lepší kvůli důvěře, když ten znalec je zapsán na nějakém eh, seznamu, takže eh, se doporučuje, aby třeba, když soudce vybere znalce, který není na žádném seznamu, aby to nějak odůvodnil. Dále, pokud jde o možnost námitky podjatosti, ta existuje ve velké většině zemí. To se týká jednak klasických případů, kdy je nějaký příbuzenský nebo přátelský vztah s nějakou e, stranou sporu, ale může se to týkat i nedostatečné subjektivní či objektivní nestranosti, která je vyžadována jak od znalce, tak od soudu. Na základě eh, Evropského soudu eh, lidská, pro lidská práva Mikalev proti Maltě se rozhodlo, že objektivním důvodem pro spochybnění nestranosti eh, a pro uplatnění námitky z podjatosti vůči znalci může být to, že ten znalec třeba o několik let dříve, v tomto případě byl poradcem strany v nějaké jiné věci, kde ovšem ty strany soudního sporu byly jiné. Eh, také se jako příčina podjatosti často uvádí to, že ten znalec nějaký hospodářsky závislý na činnosti eh, nějakého třeba mm, znalce v oblasti pojišťovnictví pro určitou firmu, i když třeba ta firma, která je účastníkem soudního sporu, je jiná, ale jsou tady obavy, že třeba ten znalec by mohl příliš podporovat nějaké tabulky pojistného, které zavádějí pojistné firmy. Takže eh, to se stalo třeba ve, ve Francii, kde se takto uplatňovala judikatura. Diskutuje se o tom, eh, zda je to tedy vždy slučitelné, to, že pracuje znalec třeba pro nějakou eh, pojišťovnu a zda může potom působit také jako nezávislý soudní znalec. Pokud jde o tady těch, to zpracování těch posadku, posudků, eh, tak v jednom ze tří případů eh, nemůže soudce vždy plně kontrolovat průběh zpracovávání toho posudku, i když eh, takováto efektivní kontrola by byla podmínkou efektivity soudní spolupráce. Většina zemí nevyžaduje od znalců, aby dodržovali zásadu kontradiktornosti, kterou přitom připomněl rozsudek soudu Eh, pro lidská práva Matovanoli versus Francie z roku 1997 a Soudního dvora EU ve věci Joachim Stephenson eh, z roku 2003, což je eh, samozřejmě překážka uznávání platnosti posudku v celé EU pouze sedm států má tento požadavek na dodržení zásady kontradiktornosti. V některých zemích se tato zásada uplatňuje ex post, to znamená po předložení eh, znaleckého posudku. Ve Francii tím, že by eh, nějaká strana nebyla už ve fázi zpracování posudku zapojena, nemohla by uplatnit vlastně tu zásadu kontradiktornosti, tak by to vedlo ke zrušení toho posudku. Nakonec tedy se eh, zpracovává písemný posudek, i když v některých státech se ten, ta práce znalce považuje za skončenou až jeho vystoupením před soudem. A eh, všechny státy dávají soudci možnost vyžadovat, aby tedy se znalec dostavil přímo k líčení. Ta zpráva nebo ten posudek nemusí eh, být před ním zpracován nějaký předběžný Eh, posudek a nejsou vlastně žádné požadavky na strukturu a obsah toho posudku, eh, když tedy samozřejmě je jasné, že tam musí být konstatováno skutkové okolnosti, vypočtené různé důkazy, které znalec použil, analyzované sporné body, musí tam být vysvětlen postup znalce eh, a podobně, aby to, aby to posudek měl nějakou hodnotu. Financování posudku obvykle je pod kontrolou soudce reakce na začátku je většinou určen eh, na nějaká částka, buď soudem, anebo dohodou mezi znalcem a eh, stranami obvykle. Ty honoráře znalce nakonec musí uhradit ta strana sporu, která eh, prohrála. Výše se v konečné fázi stanovuje soudcem. Nicméně Eh, v případě, že ten, ten posudek byl nařízen z moci úřední eh, soudem, tak eh, to obvykle hradí soud samotný. Takový je tedy zhruba stav práv a povinností znalců a zpracovávání posudků v Evropě. Samozřejmě tam je mnoho rozdílů, ale lze najít některé společné rysy případná harmonizace, která by odstranila ty nejvýraznější rozdíly, aby posílila Eh, důvěru soudu a občanů v zahraniční posudky eh, by měly být následující. Vytvoření veřejných seznamů znalců po ověření jejich znalostí, morální bezúnosti a reputace. Dále mě by měl být vytvořen nějaký status soudního znalce, eh, ať už je ten znalec jmenován soudem nebo smluvní stranou a v tom statusu by měly být uvedeny povinnosti vůči soudu a stranám, především pokud jde o nezávislost a nestranost a uplatnění zásady kontradiktornosti. Dále pro zajištění dobré harmonizace a efektivity systému by bylo dobré jednotně posílit úlohu soudu, tak aby soud mohl efektivně kontrolovat průběh zpracování znaleckého posudku a aby mohl řešit případné eh, důsledky. Dále by bylo třeba sjednotit podobu těch znaleckých posudků tak, aby bylo eh, snažší ověřovat jejich vědeckou hodnotu. A konečně, to už je takový vzdálenější cíl, to by bylo vytvoření jednotného postupu zpracování posudků, tak jak existuje třeba evropský platební příkaz, tak by to vlastně nahradilo eh, ten národní postup v přeshraničních sporech nebo ve sporech s přeshraničním dopadem, což by umožnilo Eh, vlastně usnadnit působení zahraničních eh, znalců, mohli by tak působit i v jiné zemi, eh, protože oni by vlastně znali svůj národní postup a potom ten evropský postup a oni by mohli potom díky tomu působit v celé Evropě. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Nue. A nyní vyslechneme paní Beatrice D., advokátku v Paříži. Děkuji. Máte slovo. Zdravím vás všechny, již jsem advokátkou zapsanou v advokátní komoře v Paříži a v Kolíně nad Rýnem, takže má právní praxe je obvyklá v, v francouzsko-německých záležitostech a dnes vám eh, nabídnu tři příběhy, abychom si uvědomili, eh, co může znamenat eh, vypracovat znalecký posudek s přehraničním, s přehraničním faktorem. První příběh, já na to nemám prosvědky, ale představte si vykolejení vlaku a je to náklad eh, vozidel vyrobených v Rumunsku a určených prodeji ve Francii. Ta vozidla jsou naložena na vlak v Rumunsku a někde mezi eh, Rumunskem a Francií, tedy v tomto případě v Rakousku, dojde k vykolení vlaku, škody jsou značné, majitel vozidel požádal o očkodnění od dopravce, od francouzského dopravce a pojišťovny a od jednotlivých odpovědných stran a zahájí tedy řízení o očkodění u francouzského soudu. Další škody nastaly na železniční infrastruktuře v Rakousku a o něco později majitel železniční dopravní cesty zahájí řízení před rakouským soudem. A e, tedy soudní řízení pokračuje, dochází ke spochybnění příslušnosti a v Rakousku je to něco rychlejší. A rakouský soud určí znalce, který zjistí škody a v rámci e, řízení ve věci bude vyšetřovat e, odpovědnost za způsobení této nehody. obtíž, na kterou narazíme. Budeme mít eh, znalecký posudek rakouského znalce, což eh, vyvolá tedy soudní rozhodnutí rakouského soudu, ale ve Francii to řízení bude pokračovat. A zatím to řízení tedy u kasačního soudu z důvodu soudní příslušnosti, ale až se bude rozhodovat ve věci u francouzského soudu, tak soud bude muset rozhodnout, zda může použít eh, rakouský znalecký posudek, který vlastně již technicky určil příčiny té železniční nehody. A pro francouzský soud eh, znalecký posudek rakouský je ten posudek překvapivý, protože v první řadě v Němčině bude třeba ji přeložit a rakouský znalec nemá stejné úkoly, které by mu svěřil francouzský soud. Rakouský soud e, vlastně žádá odpovědi na konkrétní otázky, které byly formulovány stranami a přeformulovány soudem a tedy znalec odpovídá na tyto otázky ve svém posudku. Znalec e, byl na místě, ale nepo, nepřizval nutně všechny strany, aby se vlastně toho ohledání místa zúčastnili a své stanovisko, svůj posudek vypracovává podle procesních pravidel rakouských a nenutně tedy vyslechl strany a nenutně tedy zapracoval do svého posudku jejich vyjádření. Tedy při jednání mu strany položili doplňující otázky a předložil doplňující posudek a zodpověděl na celou řadu otázek. Takže máte posudek, který se stává z odpovědí na konkrétní otázky, zápisy z jednání, kde znalec odpovídal na otázky a doplňující posudek, kde opět reaguje na celou řadu otázek a zápis se závěrečného jednání, kde se vyjadřuje k některým podrobnostem. Jak naloží francouzský soud s tímto posudkem, který se naprosto liší od toho, co je ve Francii obvyklé, a o tom budeme hovořit. Vůbec to neodpovídá tedy francouzským zvyklostem. Druhý příběh, já to trošku zjednoduším, průmyslový závod ve Francii, který potřebuje trubky a český výrobce trubek vyrábí trubky a tyto trubky dodá německému prostředníkovi, které, který je prodá do Francie. A trubky jsou eh, tedy instalovány do továrny ve Francii. Dojde k výbuchu v továrně a samozřejmě majitel továrny chce být odškodněn, zahájí tedy, obrátí se na soud, zahájí řízení, obrátí se proti francouzskému prodejci a v jednotlivém řetězci, tedy v tom prodejní řetězci, dochází k, k hledání vyníka a francouzský znalec se bude vyjadřovat k odpovědnosti, bude zkoumat místo, kde došlo k výbuchu a během tedy e, následné e, fáze ten prodejce, který nakoupil trubky u českého výrobce, tam, tam se snaží zjistit, tedy prodejce obrátí se na německý soud a bude zkoumat kvalitu prodaných trubek aniž by o tom informoval ostatní. Znalec bude zkoumat trubky, které byly převezeny do Německa, vyjádří se ke kvalitě trubek a vydá svůj posudek o 6 měsíců později a odpoví na otázku soudce, zda tedy trubky vyrobené českým výrobcem a dodané německému prodejci byly Eh, těsné, tedy měly příslušnou těsnost, anebo zda zde byly závady na těsnosti. A znalec tedy zjistí výsledky, tedy a, a nyní tedy se obrátí na, na, na budu čekat na to, zda znalec ukončí své šetření protože já mám právo stanovit vlastní názor. Takže tady nastanou vlastně eh, problémy s paralelními soudními znaleckými posudky, protože francouzský, francouzský znalec eh, se vlastně na základě rozhodnutí německého znalce mohl seznámit s průběhem vyšetřování na místě, ale usoudil, že jeho znalecký posudek neodpovídá Eh, požadavkům francouzského občanskoprávního řízení a řekl, tak dobře, já se nepřipoju k jeho názoru a rozhodnu se, že skutečně eh, ty trubky byly závadné a vinu tedy za nehodu přiskne právě vadným trubkám. To jsou dva případy, kde při těch přezraničních eh, posudcích narazíme na problémy a jak uvedl pan kolega Nue, například v některých případech jde o lékařskou odpovědnost, kdy nemocnice ve Francii hledá nezávislého znalce, ale většina znalců ve Francii jsou eh, spojeni těsněji či méně těsněji s eh, farmaceutickými výrobci a a hledají tedy skutečně nezávislého znalce. A soudce by chtěl svěřit eh, ten posudek zahraničnímu znalci, protože tam je větší přesvědčení, že jeho názor bude nezávislý. A soudce bude tedy hledat znalce v zahraničí. Možná se obrátí na belgického znalce z jazykových důvodů, ale v Belgii, na rozdíl od situace ve Francii, neexistují znalecké seznamy. Jak tedy vybrat znalce? Jak vysvětlit znalci, aby znalecký posudek eh, belgického znalce odpovídal požadav, formálním a kontradiktorním požadavkům eh, znaleckého posudku ve Francii. To vše bude představovat významné překážky pro určení eh, znalce z Belgie pro francouzský soud. Přičemž bychom mohli mít za to, že i to je vlastně záležitost spadající do volného pohybu osob. Proč vám vyprávím tyto příběhy? Zjišťujeme, jak pan Nue připomněl, že pravidla občanského soudního řízení nejsou sjednocena ani harmonizována. Existují vlastní pravidla občanského soudního řízení a existují i postupy a praxe, i když ta pravidla v občanského soudního řízení byla podobná, tak ta praxe se významně liší. Ve Francii existuje možnost vyslechnout eh, eh, znalce před soudem, osobně jsem to nikdy nezažila. V Německu je to naprosto běžné, ve Francii je to praxe, která zcela vymizela, která se nikde nepoužívá, aby tady byl znalec přítomen u soudního jednání. Neexistuje pravidlo, kdyby znalecký posudek byl uznán z jiného členského státu Evropské unie. Existuje nadřízení Brusel 1, které umožňuje výkon soudních rozhodnutí, rozsudků, ale neplatí to, ty posudky nevážou soudce, nezavazují soudce a v rámci dokazování, ale žádný dokument vlastně neukládá, aby znalecký posudek byl uznán v jiném státu. A potom je tu nástroj, tedy Evropské nařízení 1206 2001 o důkazech, kde je možné vyhledávat důkazy v rámci dokazování v zahraničí, ale toto nařízení je velmi málo známé a poměrně složité a velmi málo využívané. Takže ve skutečnosti to není něco, co by nám praktikům práva pomáhalo. My se snažíme to spíše obcházet, abych byla upřímná. Takže ještě několik srovnání, protože jsem vám nabídla komparativní analýzu německého a francouzského systému. Podobnosti. Jsou to dva eh, soudní systémy, které nejsou tak vzdálené, ale přesto nastávají tyto komplikace. Tedy v obou zemích je možnost nařídit eh, tedy znalecký posudek pro eh, skutkové důkazy pro řešení sporu u technických otázek, tedy soudce určí znalce, nejsou to tedy svědci, tedy nebo, nebo znalci určení stranami a to jmenování tedy je před zahájením řízení než je zahájeno řízení ve věci, tak je možné tedy v rámci eh, uchování důkazů eh, jmenovat znalce. A v obou zemích soudce, aby mohli jmenovat, soudce, soudce disponuje seznamy. Ty seznamy nejsou vytvářeny stejně. Ve Francii jsou, jsou seznamy sestavovány kasačním soudem nebo odvolacími soudy. a V Německu jsou to obchodní a promyslové komory. A v obou případech existují záruky, že znalci zapsáni na seznamech jsou technicky kompetentní a e, skýtají záruky v oblasti e, nestranosti a nezávislosti a skládají slib. Tedy v tom jsou ty postupy v Německu a Francii podobné. Avšak ve třech věcech bych chtěla upozornit na zásadní rozdíly. A díky tomu potom nastávají komplikace v přezraničních sporech. Za prvé úkol znalce. V Německu soud, řekněme na rozdíl od Francie, ale také to souvisí s velmi odlišnými Eh, možnostmi. Tedy v Německu tedy znalec dostane dostane celý spis a ví od začátku o všem, co se, co se v, tom, eh, v té věci děje, zná závěry a, a koná se první jednání a tam zazní. Já na základě toho, co mi bylo předloženo stranami, domnívám se, že tyto body by měly být předmětem eh, šetření, takže budu vyhledávat důkazy a určím znalce. A protože můj spis je již tedy poměrně úplný, tak já zcela cíleně položím konkrétní otázky, na které potřebuji odpovědi, abych mohl vyřešit celou věc. Tedy zda trubky dodané německým prodejcem francouzskému obchodníkovi byly netěsné, anebo ne. Zda systém brzd vlaku byl eh, lege artis. Ve Francii, když eh, strany předstoupí před soudce, aby požádali o znalecký posudek, tak ta situace je nejasná a není jasná představa o tom, o, o oč nám jde. Soudce nařídí znalecký posudek a uvede. Požádá znalce o to, aby se tedy na místě seznámil se situací a nakonec vlastně vydá svůj názor o odpovědnosti při nehodě a vyčíslí škodu. Takže ty úkoly jsou zcela odlišné v jednotlivých zemích. A při sestavování eh, posudku budou zásadní rozdíly nejen co se týče struktury posudku, ale také přístupu znalce. Ty přístupy jsou skutečně odlišné. Nechci překračovat řečnickou dobu, ale přejdu k druhému zásadnímu rozdílu. Je to průběh tedy eh, toho eh, práce, tedy znalce. V Německu má povinnost, pokud eh, je znalec na místě pro zjištění stavu, tak musí informovat strany a strany se musí mít možnost zúčastnit té práce s ním, ale jinak pracuje samostatně, položil otázky, viděl situaci, zkoumá stav technického zařízení a potom strany a soudce eh, se na něj mohou obrátit a mohou mu klást otázky, mohou mu klást doplňující otázky, takže se uspořádá jednání a je možné i ty otázky klást písemně. A já jsem zažila v Německu posudky, kdy znalec dostal vzorky určitých výrobků, o tři měsíce podal posudek a neslyšeli, neslyšeli jsme o něm od začátku do konce toho eh, řízení. Pro francouzské strany je to velmi překvapivé. tak probíhá eh, tedy činnost znalce eh, v Německu. Ve Francii eh, znalec musí pozvat strany, tedy koná se první expertní znalecké jednání, kde máte tři advokáty tří stran, tři techniky, tři další zástupce, takže už vás je deset a začíná tedy, vyloží se vlastně úkol, půjdeme na místo, tak mě pošlete své připomínky. A jako první strany se obrátí písemně na znalce a řeknou, já si myslím, že je to tím a druhá strana zase má jiný názor. Druhé jednání, tam se to projednává, ano, možná, že ano, ale nakonec eh, máte pravdu, takže znalec zapracuje tedy názory stran může to trvat 2-3 roky. A nakonec eh, znalec připraví předběžnou syntézu a předběžnou zprávu a k tomu se mohou strany ještě vyjádřit a teprve potom tedy eh, předkládá znalecký posudek. Takže kontradiktorní charakter je dodržen a strany skutečně mohou vstoupit do toho procesu a poskytnout své poznatky. A právě tento průběh vlastně odpovídá nárokům Evropského eh, soudu pro lidská práva v kontradiktorní oblasti. Pokud eh, francouzský znalec dostane německý znalecký posudek, tak si řekne, jak pracoval, jak postupoval. Zda, když pracoval, tak eh, dodržel zásadu kontradiktornosti řízení a vlastně nakonec si řekne, tohle to jsem úplně nečekal a, a tedy v některých případech řekne, já nemohu tedy e, vzít v úvahu tyto skutečnosti, protože to není v souladu s mým postupem práce. Tedy tyto e, rozdíly jsem chtěla zmínit a vidíme jasně, že za těchto okolností je obtížné pro soudce, aby měli dostatečnou vzájemnou důvěru, pokud jde o znalecké posudky, které bychom mohli očekávat ve sjednocené Evropské unii. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji eh. za toto vystoupení. Určitě se ještě k některým otázkám vrátíme. A teď dám slovo panu Barry Turnerovi, který je seniorní eh, přenášející práva na Lincolnské univerzitě. Máte slovo. <coughs> Um, <coughs> well, I'm here today to, uh, Dobrý den. Já bych vám dnes chtěl informovat o této problematice z pohledu obyčejového zvykového práva. Eh, Myslím si, že je to takové trošku zvláštní, protože to zvykové právo už vlastně jaksi vymírá, přetrvává ve Spojeném království, zejména v té občanské eh, oblasti se to mění, protože nyní dochází ke stále větší a širší kodifikaci a stále více eh, se spoléháme na vlastně kodifikovaný systém, máme nové občanské procesní právo, civil procedure rules, a um, nicméně stále se ještě obracíme k těm starým precedentům z toho obyčejového práva. Když hovoříme o využívání znalců v přeshraničních sporech, tak vám mohu říct, že na základě mé, nebo já sám mám zkušenosti, ale tam vlastně se jednalo o e, Spojené království a USA, kde vlastně obě země využívají ten systém Eh, obyčejového práva. Eh, podle mých zkušeností je to tak, že teď je mnohem více um, rozdílů mezi využíváním znalců mezi Spojeným královstvím a USA, než mezi využíváním znalců v rámci EU, mezi Spojeným královstvím a jinými evropskými zeměmi. Využívání znalců, jak už jsem říkal, teď stejně do velké míry vychází z toho nového kodifikovaného systému a také je zde taková, nebo je zde takový mýtus, že, eh, nebo dříve to bylo tak, že mm, se ti znalci považovali za vlastně někoho, kdo píše ten posudek úmyslně ve prospěch toho objednatele, ale to už ve Spojeném království dnes neplatí, to už není pravda. Ehm, myslím si, že Eh, je, když využijeme znalce, který má odbornosti ve Spojeném království a zkušenosti, tak si myslím, že by pro něj eh, také nebylo těžké pohybovat se v tom prostředí těch evropských soudů, kde platí ty evropské kontinentální tradice. Eh, právo se do velké míry stále řídí principem svrchovanosti, každá země má svůj vlastní systém práva. Mm, je tam speciální zákonodárství, speciální tradice v každé zemi. Evropská unie se stále ponechává poměrně hodně těch svých tradic, takže stále to záleží na státu. Je to samozřejmě také určitá právní eh, úprava, které mohou platit pouze třeba pouze v jednom členském státě, i třeba ve Spojeném království existuje velká, velký počet různých výjimek a různých eh, zvláštností i v rámci tedy Spojeného království, v rámci jednotlivých částí. Eh, ve Spojeném království se tedy stále používá tradičně ten systém obyčejového práva, který se vyvíjel mnoha staletí z různých mnohočetných zdrojů. A jeden z důvodů, proč je to prý tak složité, je to, že ty zdroje pochází z různých zdrojů tento systém je eh, systém, který téměř výhradně používá pouze anglicky mluvící část světa, ale mohu říci, že i ty země, které používaly ten, to obyčejové právo, tak se stále více přibližují tomu eh, kodifikovanému systému. Možná takový nejlepší příklad je Austrálie, která využívala obyčejové právo, ale teď také přijímá eh, zákonníky, občanský, občanské zákonníky. Nicméně v tom obyčejovém právu se vychází z systému precedentů, kdy e, za ten soudce řídí platnou legislativou, ale zároveň musí také brát v úvahu a někdy opravdu musí přesně dodržovat tu, ty předchozí rozsudky, ty předchozí precedenty. E, ten právní systém obyčejového práva je také založen na zásadě kontradiktornosti. Dřív se říkalo, že to je vlastně určitá forenzní bitva mezi šampiony, a já jsem v minulosti viděl celou řadu znalců, kteří opravdu jaksi byli proti sobě a pak dochází k takovým zvláštním situacím, protože z jakési profesní hrdosti se ti znalci navzájem napadají, navzájem napadají své posudky u soudu. Ale mm, není zde žádná pochybnost, že znalci mají v našem systému asistovat, mají pomáhat těm, kteří nalézají právo a nemají být ti, kteří sami mm, řídí to právo, nebo kteří jsou těmi hlavními. E, jak je to s žalobami Eh, už to není tak, jak to bylo dříve, už to nejsou takové bitvy, jako to bylo dříve, někteří, tomu, někteří toho litují. Od roku 1999 se anglický systém řídí právě občanským procesním právem. Já jsem tedy teď spíše v té akademické sféře, ale když jsem zapojen do těch různých sporů, tak tam se to většinou opravdu už netýká toho obyčejového práva, už velice zřídka se odkazuje ústředně na obyčejové právo. Většina těch sporů se právě řídí občanským procesním právem takže se postupuje tak, že, ten, že se říká, vy jste se řídil nebo neřídil tím příslušným ustanovením, tím paragrafem občanského procesního práva. Od roku 1999 jsme velice pokročili k kodifikovanějšímu systému a tím už se vlastně zase dostávám k tomu, co jsem říkal na začátku. My zde hovoříme o pohledu obyčejového práva, ale dnes už vlastně spíše můžeme říci, že to obyčejové právo jaksi pomalu mizí, že už se přestává využívat. E, to zavedení občanského procesního práva znamená vlastně úplně největší změnu v té vůbec tom legálním uvažování za celé století a tím se vlastně celý ten systém občanskoprávních sporů e, oddaluje od, těch, od toho původního modelu obyčejového práva. Jak už jsem říkal, to obyčejové právo je velice složité, když se využíval znalec v tom obyčejovém právu, tak to bylo tak, že znalec byl někdy použit k, vý, už vlastně k tomu, aby zjistil um, k, těm, k těm právním analýzám. Pak jste ale proběhly určité reformy, které měly občanské právo zjednodušit, zpřístupnit a také učinit z něho spravedlivější nástroj pro strany těch sporů. Jak už jsem říkal, znalec v tomto kontradiktorním systému řízení eh, už tedy není tím, eh, tím žoldákem těch eh, stran, už to není mm, tím, kdo píše posudky umyslně ve prospěch objednavatele. Máme zde odborníka znalce k tomu, aby opravdu pomáhal, napomáhal soudu, zejména u těch občanskoprávních řízení je důležitý k tomu, ale zároveň je ta mm, je zde vlastně základní nadřazenost toho občanského procesního práva a také všechny strany sporů, eh, jak tedy ten žalobce, tak ten žalovaný, tak i ti ostatní všichni znalci, soudce a všichni svědci a všichni právníci mají povinnost Eh, usilovat o to, aby tím hlavním nadřazeným principem, který se použije v tom řízení, eh, bylo to občanské procesní právo. Eh, zatím je to tak, že znalec nikdy nebyl tím, kdo vlastně rozhoduje to, jak dopadne to řízení, to se nezměnilo. Znalec má vlastně pouze zjišťovat ty Eh, skutkové podstaty. Když někde pozorujete znalce u soudu, tak nemáte takový pocit, že to takto je. Já mám poměrně zajímavé zkušenosti, když jsem pozoroval třeba znalce, kteří opravdu měli pocit, že mají jak si rozhodnout tu, mm, ten celý soud. Jak to teď vypadá se znalci v eh, systému Spojeného království, takže je zde speciální část 35 občanského procesního práva. Opět opakuji, že se jedná o kodifikovaný systém, už se nevychází z těch eh, obyčejných systémů precedentů. Právníci a soudní znalci by také neměli mít žádný problém s tím, eh, aby eh, pracovali s podobnými ustanoveními, které používají sousedé v Evropě. Samozřejmě, že stále ještě přetrvávají určité rozdíly. Myslím si, že je nerealistické očekávat, že mezi 28 členskými státy nebudou takové e, rozdíly. Podívejme se třeba teď pouze na Spojené království. I zde jsou velké rozdíly mezi právním systémem Skotska, Anglie, Walesu. Takže, ale když chcete mít výjimky, tak musí tam nejprve být určité pravidlo. E, pak zde máme vlastně takový ten, nebo tento kontinentální právo, tam je velký rozdíl v tom, jak jsou e, vybíráni, jmenováni ty soudní znalci. Ve Spojeném království je to tak, že soudní znalec je jmenován stranami. Je to stále výhradní výsada těch stran. I když platí to pouze obecně, protože i zde došlo k různým výrazným změnám a soudce hraje mnohem aktivnější roli v tom, eh, jak, nebo v tom rozhodování, kdo bude jmenován soudním znalcem a jakým způsobem bude soud nápomocen, pardon, jakým způsobem bude ten znalec eh, nápomocen soudu. Eh, je to vlastně mm, máme zde starý právní precedent Rex versus Pembroke z roku 1678, kde bylo právě řečeno, že jmenování soudních znalců je výsadou stran. Jak je to v Evropě? V Evropě je tím odpovědným za výběr a jmenování soudce, e, ehm, znalce soud, pardon. A e, zatímco v tom obyčejovém právu to bylo jinak, takže je zde vlastně určitý rozpor. Zatímco ve Spojeném království si mohou jednotlivé strany vybrat znalce, tak se může velice dobře ale stát, že soudce řekne, že znalce není zapotřebí a že třeba vůbec není zapotřebí, aby někdo vypracoval ten znalecký posudek. E, to občanské procesní právo e, teď nyní dává soudci výraznou roli v tom, aby stanovil, kdo bude tím znalcem a zda vůbec ten znalec je důležitý pro ten konkrétní příklad. A jaké jsou zde naopak e, podobné shodné rysy nebo podobné rysy? Stejně jako všude ve světě, není to pouze při porovnávání obyčejového práva a kodifikovaného systému občanského práva. Je to tak, že úloha znalce je podobná. Znalec má napomáhat, nacházet eh, skutkovou podstatu soudci nebo porotě k tomu, aby soudce mm, mohl rozhodnout. Eh, je to tak, že znalec nemá rozhodovat o tom hlavní věci, ale má tam napomáhat. E, ve Spojeném království je znalec vlastně jediný u soudu, který může přednést své stanovisko s výjimkou soudce v tom soudním řízení. Ale nakonec se vychází ze faktů, které ovšem také vychází z toho znaleckého posudku. Eh, nyní přístupy napříč eh, jednotlivými jurisdikcemi nebo ty přeshraniční spolupráce. Realita je jasné, přejeme si působit globálně a eh, také to tak je. Zda chceme spolupracovat i v rámci nadnárodních orgánů, jako je Evropská unie, tak na to si musíme jaksi zvyknout nejprve. Musíme se zvyknout na tu myšlenku, že možná budeme také muset přejímat nebo upravovat systémy, které pochází z jiných jurisdikcí, že musíme podle toho ten náš systém jaksi měnit, pozměňovat, ale takové eh, to, takové to mm, míchání Eh, těchto právních eh, myšlenek a doktrín je nejenom nevyhnutelné, ale je to také do velké míry vítané, protože se vlastně můžeme poučit od našich kolegů, od našich eh, mm, odborných kolegů a myslím si, že to je situace, která je žádoucí nejenom pouze v oblasti práva, ale všude. Také bych chtěl říci, že je také pravda, že ten, to občanské pracovní právo, pardon, občanské procesní právo do velké míry vychází právě ze systému občanských práv našich sousedních zemí v Evropě. Spojené království již po dlouhou dobu uznává a také umožňuje, aby strany sporu získávaly, opatřovaly důkazy také e, ze zahraničí a podle mého názoru jsem, nebo nikdy jsem neslyšel, že by někdo protestoval proti znalci z jiné zemi, aby, tak, aby vystoupil, aby působil ve Spojené království. A pak zde máme také e, speciální zákon o e, dokazování, který to také umožňuje. Pak je zde ještě rozhodnutí Nejvyššího soudu 1981, který říká v odstavci 36, že je také možné přizvat soudní znalce nebo svědky e, ze, z jiné země. Spojené království a soudy nikdy neměly problémy mm, projednávat věci, eh, kde je vlastně to právo jiného státu. Byly jste spíše určité jakési politické námitky, aby ten případ, který se týká Spojeného království, se, aby, aby ty případy se vlastně přenášely do Spojeného království. Třeba v roce 2013 byl jeden takový příklad, tam se to jednalo Eh, práva na ochranu eh, důstojnosti osoby, nějaké, nějaká pomluva, vážná pomluva. Ale je to tak, to byla vlastně výjimka, jinak eh, ty anglické soudy nikdy s tím neměly problémy přijímat věci, které jsou vlastně považovány za zahraniční. Máme tady třeba Příklad eh, nebo jeden precedent St. Pierre versus South American Stores v roku 1937. Tam se rozhodovalo o anglického soudu a vycházelo se z čilského zákona. Jednalo se, to o, jednalo se o smlouvu, ta smlouva byla uzavřena v Chile, takže anglický soud eh, využil čilské právo, nebo vycházel z čilského zákonodárství, aby rozhodl v této věci. Takže ještě jednou říkám, že ti šampioni v té forenzní bitvě nejsou znalci, respektive ti znalci nejsou těmi hlavními v té forenzní bitvě. Ale e, také na, na druhou stranu se e, advokáti snaží najít nejlepšího znalce, který jim pomůže vyhrát tu jejich bitvu. E, já mám takovou zkušenost, že Ehm, jak navrhovatel, tak odpůrce, každý si přinese, přivede svého znalce a v některých eh, eh, případech to opravdu to byla také jakási bitva mezi těmi dvěma znalci. Nicméně jsou zde advokáti, jsou zde zákony, zákony eh, jsou zde právní zástupci, máme zde zásadu kontradiktornosti řízení. Není to, jak si někteří lidé myslí, hledání pravdy, ale opravdu mám pocit, že anglické právo nespočívá v tom, jak najít tu pravdu. Je to jakási bitva a i ten eh, akuzativní systém vlastně vede k, tomu, k, tomu k tomuto přístupu. Do této bitvy přichází znalci a ti znalci e, přináší munici těm advokátům. Znalecký posudek představený u soudu ve Spojeném království by měl být považován za nezávislý posudek odborníka, který je nezávislý na eh, formě i obsahu toho spor, osobního sporu. Jde o to, že znalec nemusí nutně zastávat jednu stranu z těch dvou znalec má být nezávislý člověk, který mm, přináší ten posudek. Znalec má opravdu pomáhat soudu, aby soud mohl mm, rozhodnout. V USA je stále ještě časté, že znalec zastává téměř přímo eh, tu eh, stanovisko té jedné strany, je to vlastně trošku jako její advokát. Ale ve Spojeném království už to zcela jistě takto není. Co se považuje, eh, co se očekává od soudních znalců? Musí být nezávislí, musí dát neskreslené stanovisko a také musí být bezúhodní. V roce v minulosti tomu bylo tak, že znalci byli um, zproštěni viny, nebo nemohlo být proti nim zahájeno nějaké stíhání, pokud by třeba mm, měli nesprávný posudek, ale to už se také změnilo. I samotní znalci mohou být eh, trestně stíháni ze zanedbání povinnosti, pokud by um, k tomu došlo. Takže a to že teď už nejsou, eh, že už teď nemají tuto speciální imunitu. Eh, změnilo situaci. Teď se ještě dostáváme k tomu, jak zaručit kvalitu a spravedlnost v souvislosti s úlohou znalců. Zcela jistě je zapotřebí harmonizace a také struktura ve vzdělávání a odborném školení znalců, a to se netýká pouze Spojeného království, ale celé Evropské unie. Jedna taková speciálnost eh, z obyčejového práva ve Spojeném království je to, že ten znalec může být jmenován znalcem, aniž by eh, prokázal nějakou eh, kvalifikaci. Takže ten znalec nemusí prokazovat nějaké zkušenosti nebo znalosti k tomu, aby mohl podávat znalecký posudek. To je vlastně něco, co vychází z 19. století. V té době znalci svědčili většinou na základě toho, že se o nějakou oblast zajímali a nemuseli mít nutně nějakou odbornou, ehm, odbornou ehm, kvalifikaci. Byl tam také třeba příklad kdy ten znalec byl někdo, kdo měl jako koníčka grafologii a on také potom působil u soudu jako soudní znalec v oboru grafologie, aniž by měl nějaké odborné formální vzdělání nebo kvalifikaci. Dnes se domníváme, že pro budoucnost je důležité, aby znalci prokázali formální Eh, vzdělání nebo kvalifikaci, které je také možné třeba nějakým způsobem po, posoudit nebo srovnat s, ostatním, s ostatními znalci. Také je důležité, aby zde byl eh, nezávislý rejstřík, seznam a těchto znalců, aby také bylo možné usilovat o harmonizaci jejich odborné kvalifikace. Pokud byste byl takový harmonizovaný rejstřík pro celou Evropskou unii, Eh, tak potom by soudy měly eh, jistotu, že ať už povolají znalce z jakékoliv členské stát, z jakéhokoliv členského státu, tak ten znalec má takovou kvalifikaci, která vlastně může být eh, uznána i v tom jejich státě. Děkuji. Děkuji vám, pane Turnere, za tento informativní příspěvek. A teď můžeme věnovat nějaký čas diskusi, pokud by někdo chtěl třeba položit otázky odborníkům, a nebo případně tu diskusi můžeme nechat až na konec. Má někdo nějaký dotaz už nyní v této fázi? Chtěl by si někdo vzít slovo? tak prosím Andreas, který je členem sekretariátu právního výboru. Děkuji, Migeli, budu velice stručný. Já bych chtěl velice poděkovat eh, těm panelistům, byly to velice zajímavé a přesvědčivé prezentace. Snažili jste se eh, podělit s námi o vaše odborné znalosti a já vám za to děkuji. Mám dvě stručné otázky. První otázka. Neslyšel jsem zmínku o statistikách. Já chápu, že cílem je vytvořit takovou pátou základní svobodu, tedy eh, vlastně volný pohyb posudků a znalců, ale existují nějaké statistiky o přeshraničních případech, které by odůvodňovaly takový postup. A druhá otázka, možná by mě zajímalo něco více o právních Eh, znalcích, to znamená znalcích eh, zahraničního práva. Viděla jsem tady ve studii, že se to vlastně týká jen omezeného počtu členských států. Nebylo by tedy možné rozšířit tuto praxi, to znamená mít znalce, kteří jsou odborníci na právo nějakého jiného státu a případně tedy před, uvažovat i o nějakém odborném znalci, který by byl specialistou na právo EU. Děkuji. Kdo si chce vzít slovo? Pan Lumer. Ano, já odpovím na tu první otázku. My vlastně máme snad jenom jediné číslo týkající se těch přeshraničních případů, ale já o to chci probrat se sepež, eh, protože by bylo určitě dobré kdyby do svého dotazníku o hodnocení soudních systémů začlenili právě i ten přeshraniční aspekt a potřebu případně znalců. Pokud není příliš pozdě, tak bychom nějaký výsledek mohli mít za rok. Je to cesta, je pravda, že my jsme o tom eh, neuvažovali v SEPEŽ, ale SEPEŽ by byl určitě vynikající instancí, která by to mohla zajistit. Já bych chtěl odpovědět na druhou otázku, to je vlastně to zahraniční právo a vystupování znalců. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl znalcem v anglickém řízení, které se týkalo lucemburského práva a mohu toho využít k tomu, abych řekl, že jsem na mě velice zapůsobila flexibilita a efektivita anglického systému. Tam není žádný seznam znalců. Každá strana si zvolí nějakého znalce a ten soud sám potom posoudí schopnosti toho znalce a pokud ten znalec byl Ehm, prostě špatně vybrán, tak potom nebude důvěryhodný. Ano, ty seznamy jsou určitě užitečné, k tomu se ještě vrátíme v diskusi, ale také je tady možnost vlastně eh, před soudem spochybnit důvěryhodnost eh, znalce jednotlivými stranami. Eh, pokud jde o ten systém znalců na zahraniční právo, to jsou velice Eh, různé případy, znalci jsou jmenováni za různých okolností. Myslím, že jedním z nejefektivnějších systémů je systém v Německu, kde soudce povolá vlastně soudního e, znalce, nicméně téměř systematicky v Německu oni jmenují německého znalce. Ovšem v mnoha jiných zemí Každá ze stran jmenuje svého znalce a je to tedy potom znalec té dané strany, který je navržen tou stranou a jeho nestranost a nezávislost na straně, která mu platí, je tedy dosti nejistá. Ve frankofonním systému a tady mluvím o tom, eh, o těch znácích na zahraniční práva, tam to nefunguje úplně ideálně. V tom eh, anglickém nebo irském systému to funguje velmi dobře na základě toho, co jsem vysvětlil. Ten znalec eh, musí, má povinnost nezávislosti a musí tedy projít vlastně křížovým výslechem u soudu, který může být velice agresivní a může velice jasně ukázat, že třeba ten znalec vykládá hlouposti a že ve skutečnosti ty znalosti nemá. Mně se tedy zdá, a pak ještě druhý obecný problém je to, že právo oblast, obvykle není oblastí znalců. Znalci eh, se zaměřují na ty skutky, skutkové okolnosti. A pokud jde o tedy právo nějakého jiného státu, tam pak by bylo třeba mít nějakého znalce. Pokud jde o právo EU, to vlastně už ale přechází i do národního práva, takže bychom asi neměli mít nějakého znalce, který bude vysvětlovat e, soudu obsah jeho vlastního právního systému. Nicméně ve většině zemí e, jsou e, znalci, kteří poskytují posudky, které se týkají výkladu toho daného právního systému. Promiňte, že se do toho vkládám. Já jsem poslankyně. Působila jsem i eh, jako soudní úřednice a musím říci, že eh, ve Francii ty znalci jsou jmenováni nejrůznějšími způsoby. Já jsem někdy jmenována jako znalkyně na umělecké předměty, ale někdy se stává, že prostě jmenují člověka, který se zabývá nemovitostmi, je to realitní makléř a oni ho najmou jako znalce na posouzení hodnoty obrazu, kdežto já jsem třeba působila v dražebních sních, takže jsem eh, znala eh, tuto problematiku. A já myslím, že na to se nedostatečně poukazuje, na tento problém, protože to, že přitáhnete před soudem, že budete říkat pravdu, to ještě neznamená, že jste jako znalec správně odvedli svou práci. Ve Francii prostě eh, za to, to, ty znalci nejsou nějak regulováni. Kdokoliv si může dát na svůj byt cedulku, já jsem soudní znalec a to já považuji za velice závažné protože eh, pokud by měl být někdo jmenován znalcem, eh, tak eh, pak je to problematické i pro ty znalce, když já jsem působím třeba i v těch aukčních sních a jsem jmenovaná jako znalkyní, tak ale nevím, co se vlastně ode mě soudem očekává. Pokud dojde k harmonizaci postupů, prosím, to je jiná věc, ale bylo by třeba vyjasnit, co vlastně ten znalec eh, má dělat a kdo to je. Já třeba mám spor s kupujícím z Anglie, a který nechápe, proč se třeba nerespektuje názor jeho znalce, který je Brit. Pro nás je to eh, tedy eh, zahraniční znalec. Já ho tedy eh, znám, je to vlastně můj kamarád, který byl najet v Anglii jako znalec, aby posoudil, zda jsem chybně neocenila nějaký obraz. Takže je to skutečně eh, složité a to je taková zkušenost to znalce zevnitř. Děkuji vám. Nevím, jestli jsou ještě nějaké konkrétní dotazy. Možná bychom mohli tu diskusi nechat na konec, protože možná ještě ty další vystoupení budou obsahovat některé odpovědi, ale prosím. Já jsem trochu překvapen, když říkáte, že ve Francii ta pozice znalce není nějak chráněna, že prostě můžete najmout kohokoliv, protože ta ten postup přijímání znalce je dosti formalizován. Možná, eh, já jsem tady hovořil o tom systému podjatosti, ale mohlo by se také řešit systém kvalifikace znalců. Strany vlastně mohou poukázat nebo by mohly poukázat na to, že eh, ten znalec je nekompetentní ve své oblasti. To by byl také určitý pokrok, ale nicméně ve Francii je velice složitý postup jmenování znalců a říkat, že tedy to probíhá tak nějak nesystematicky, eh, to se mi úplně nezdá. My třeba máme 500-600 eh, uchazečů na našem soudu o pozici znalce a přijímáme třeba každého desátého samozřejmě můžeme se eh, dopustit chyby a pak se to dokonce řeší před eh, kasačním soudem, takže toto jsem potom chtěla ještě eh, vyjasnit. Děkuji, pan Lemer. Nám je jasné, že je složité vyhodnotit znalosti, schopnosti znalce. Proč? Protože ti znalci představují 250 různých povolání a ne každý prostě všemu rozumí, někdo rozumí hodinám, někdo rozumí lékařství, ty znalosti jsou prostě úplně jiné a není to jednoduché. Dnes všude v Evropě eh, právě se řeší ta problematika znalostí a schopností. Já jsem o tom včera diskutoval na Evropské komisi. Jednou z cest, kterou se dnes zabýváme, je, že by se hodnocení znalostí vlastně navázalo na nějakou povinnou odbornou přípravu, povinné vzdělání. To znamená, že by ty kompetence, ty schopnosti byly vyhodnoceny nejen na začátku, ale že by se vlastně i průběžně ten člověk musel nadále eh, dovzdělávat. A to by se průběžně hodnotilo. Já bych řekl, že ta pozice znalce ve Francii není jednoduchá. Já jako znalec také ve Francii působím já o tom budu za chvilku mluvit na konci programu, ale my si to uvědomujeme, ty problémy, které existují a snažíme se jimi zabývat. Ano, samozřejmě vy velice důsledně vybíráte ty znalce. Já to vím, protože jeden z mých znalců na malbu na obrazy stále se mu ještě nedaří být jmenován soudním znalcem, takže vím, že ten, ta volba je velice přísná. Ale já jsem i zaznamenala spoustu případů, kdy eh, znalec, který byl eh, vlastně eh, jmenován na posouzení hodnoty třeba nějakých uměleckých děl, byl ve skutečnosti znalcem v oblasti nemovitostí. To se velice často stává. Dobrá, ano, prosím, také chcete ještě něco říci? Já bych také chtěla zareagovat na tu první otázku týkající se statistik, týkající se využívání expertů v přeshraničních sporech bude asi eh, obtížné takové statisticky vykázat, protože jsou různé způsoby, jak soudci v evropských zemích přijímají znalce v přeshraničních sporech. Oni mohou využít své vlastní znalce ze svých národních seznamů. Já se o tom ještě zmíním ve svém příspěvku. Také mohou využít takzvaného znalce ad hoc, to znamená použít kohokoliv, kdo je znalcem v určitém oboru nebo má nějakou konkrétní kvalifikaci. A myslím si, že není jednoduché získat statistiky o využívání expertů v přeshraničních sporech, protože nevždy je tento znalec vlastně veden jako nějaký zahraniční znalec. Někdy to může být totiž znalec přijatý jenom ad hoc, a někdy to může být nějaký velice složitý případ přeshraničního sporu. A tam pak máme třeba e, tuzemského znalce, a nevadí to, protože on je schopen vlastně se k tomu kompetentně vyjádřit, takže zpracování těch statistik by nebylo asi úplně jednoduché. Děkuji vám, takže budeme pokračovat. E, možná najdeme odpovědi i v těch dalších příspěvcích a teď eh, vystoupí pan Luboš Derfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem v České republice. Takže prosím, máte slovo. Thank you. Good morning. Dobré dopoledne, vážné poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, vážení právníci, dámy a pánové. Na začátku svého vystoupení bych chtěl vysvětlit eh, některé základní informace o úloze eh, znalců v občanskoprávním řízení. Obecně za to znalec má na základě požadavku soudu vyřešit určitý sporný problém. A to zahrnuje případy, jako je stanovení příčiny smrti, výše škody, nebo například eh, výjimky, pokud jde o vzdělání u dítěte. A soudní znalci mají povinnost být nestraní a své posudky eh, předložit na základě metodického zkoumání a je možné je ověřit. Abych to zhrnul, základní charakteristikou soudního znaleckého posudku je nestranost a odbornost. A to činí vlastně vysoce důležitým důkazním prostředkem. České republice jsou znalci eh, uvedeni na seznamu soudních znalců, který je veden při soudu nebo při jiném veřejném orgánu. A veřejné orgány v České republice Ministerstvo spravedlnosti a předsedové krajských soudů také dohlížejí nad aktivitami soudních znalců a porušení povinností soudního znalce vede k disciplinární odpovědnosti. A typickým, typickou sankcí je pokuta pro porušení povinností znalce, tedy vymazání ze seznamu pro opakované porušování povinností soudce, soudního znalce. V České republice je velmi běžné zaměstnávat, používat soudní znalce a znalci se podílejí na znalecké činnosti z celé řady oblastí a znaleckých posudků jsou stovky tisíc ročně. Když vyhledáváme konkrétního znalce, české soudy využívají seznam znalců, který rozděluje znalce podle jednotlivých odborností a popisuje jejich specializaci. Avšak je těžkým úkolem pro českého soudce najmout povolat soudního znalce z jiného členského státu. A někdy je to potřeba, protože by nebylo efektivní využívat eh, národní seznam znalců. Taková procesní situace není bez obtíží. Zaměstnání soudce z jiného členského státu není upravena v českém právním řádu a také není upravena v evropském právu. A využíváme nyní jednu cestu, jak jmenovat eh, znalce z jiného členského státu pro jednotlivé věci. A říkáme tomu jmenování ad hoc. Ale ten problém přetrvává. Například eh, požadavky vnitrostátního práva nejsou obecně známy znalci z jiného členského státu, který byl jmenován jako znalec ad hoc. A sjednocování základních norem pro znalce neexistuje. Další problém je, že soudy nemají přístup k národním seznamům znalců z jiných členských států. Takže soudce stojí před otázku, kde nalézt znalce se správnou kvalifikací a jak si navázat kontakt. Jak mu vysvětlit český právní řád a právní požadavky pro poskytnutí písemného znaleckého posudku. Institut soudních znalců a jeho pracovní skupiny tvořené právníky, soudci a znalci se zabývají zapojením soudních znalců z jiných členských států. A EEEI e, navrhl následující. A já bych je chtěl zhrnout. Vytvořit statut Evropského soudního znalce. Za druhé, harmonizovat systém seznamu soudních znalců v jednotlivých členských státech a vytvořit tento seznam tam, kde tyto seznamy neexistují. Posílit úlohu soudu při jmenování znalce a také při kontrole včasného a řádného vypracování znaleckého posudku a vypracovat základní strukturu znaleckého posudku, která by byla obecně přijímána soudy v členských státech. Celém, cílem těchto doporučení je harmonizovat legislativu členských států, aby, bylo mož, aby soudci mohli v jednotlivých členských státech vykonávat eh, pravomoc vybírat soudní znalce z jednotného seznamu na základě tedy toho, že půjde o osobnost, která je nezávislá když jsem se podělil o tyto myšlenky s, s kolegy soudci, zaznamenal jsem jejich eh, velkou podporu. Avšak eh, sjednocení aktivity soudního znalce není jednoduchým procesem, protože eh, naráží na řadu legislativních a praktických problémů. EEI rozpoznala tři klíčové problémy, které je třeba řešit. Za prvé, závazný seznam soudních znalců neexistuje a není zakotven ve všech členských státech. Za druhé, různá kritéria jsou uplatňována pro zahrnutí do seznamu znalců podmínky registrace. A je potřeba normalizovat eh, prvky znaleckých posudků tak, jak jsou předkládány na základě eh, postupu pro soudních znalců. A máme zdroj obecne, osvědčeného postupu a je to návrh doporučení z 8. října 2014 Evropské komise pro efektivitu justice CEPEJ. A jsou zde také doporučení opírající se o postupy Rady Evropy. A zde byla vyjasněna úloha znalců při soudním řízení, kritéria pro výběr znalců a také formální aspekty znaleckého posudku a specifické povinnosti a práva a odpovědnost soudního znalce. Tudíž můžeme shrnout relevantní kroky pro harmonizaci národní legislativy. Je to sjednocení základních norem pro výběr znalce, Dále struktura obecně přijímaného znaleckého posudku v písemné podobě. Dále tedy vyhodnocení znaleckého posudku, evropský seznam znalců, který by byl řízen národním orgánem. Potřebujeme normy, které zajistí dostatečnou profesní a etickou úroveň pro přezraniční spory a potom bude možné vytvořit jednotný seznam evropských soudních znalců, který bude vycházet z národních seznamů a tak zajistí dodržování příslušných norem. A tento seznam bude řídit příslušný orgán. Nemusí to být nutně veřejný orgán, ale také by to mohla být profesní komora, která se zabývá konkrétní problematikou a je schopna zaručit, profesně etické normy registrovaných znalců. Abychom zajistili ty, dodržování těchto norm a vytvoření evropského seznamu, exper, e- e- evropského seznamu znalců, bude třeba zajistit harmonizaci. A pouze skrze sjednocení národní legislativy týkající se aktivit soudních znalců bude možné mít záruku, že nestranost a nezávislost a kvalita bude zachována při výběru a jmenování znalců z členských států. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Drfle. A nyní přejdeme k panu Žilovi Kunibertimu, profesorovi srovnacího práva soukromého mezinárodního práva na univerzitě v Lucemburku. Děkuji mnohokrát. Jsem děkuji za slovo, jsem velice rád, že mohu vystoupit na tomto semináři vašeho výboru. Já zde předložím analýzu legislativy EU a doporučení. Soustředím se na soudní expertizu v oblasti přeshraničních sporů a konkrétně na oblast jmenování soudních znalců a na tom, jak eh, mohou fungovat soudní znalci v rámci EU. Budu rozlišovat mezi dvěma druhy opatření nebo ustanovení. Takže nejprve budu hovořit o tom, co se podle mého názoru funguje dobře, uspokojivým způsobem, a co na druhé straně potřebuje zásah na úrovni EU. Takže za prvé, co funguje v současné době? Myslím si, že svoboda soudních znalců, ta je chráněna eh, unijním právem a také možnost eh, soudů jmenovat eh, znalce, to si myslím, že také funguje poměrně dobře. Začněme svobodou soudních znalců. Takže zde jsou dva rozměry. Za prvé to je, eh, soudní znalci v Evropské unii mohou fyzicky provádět svou činnost v jiném členském státu. To je poměrně nedávný vývoj, který vítáme. A ten druhý, ten druhý krok, k němuž došlo nedávno, je také, že soudní znalci mají svobodu poskytovat své služby v Evropské unii, jsou chráněni a mohou také požívat tu ochranu eh, evropského práva. První důležitý bod je to, že soudní znalci mají svobodu v eh, pohybu v rámci Evropské unie, mohou provádět šetření. To nebylo uh, úplně samozřejmé, protože na začátku to bylo tak, že vlastně um, v tom veřejném právu to bylo tak, že obecně se považovalo uh, za správné to, že ti znalci mohli vykonávat svou činnost pouze v té oblasti toho soudu, který je jmenoval. Eh, ale v roce 2001 bylo schváleno nařízení o důkazech, které se snažilo tuto situaci řešit. Nicméně tam ještě nedošlo k úplné liberalizaci eh, toho, aby soudní znalci mohli provádět šetření v jednom členském státu stále je tam nařízení o těch důkazech, kde se říká, že je e, zapotřebí vyžádat si povolení od členského státu, v němž by soudní znalec chtěl potom e, provádět šetření, kam by chtěl vycestovat, aby tam mohl provádět to šetření nebo to ohledání. Znamená to, že když členské státy vyjednávaly to nařízení o důkazech, vlastně nechtěli uh, aby soudní znalci mohli bez povolení navštěvovat jejich území a provádět tam ohledání. Nicméně Evropský soudní dvůr to v roce 2013 změnil. Máme zde poměrně takový eh, kontroverzní rozsudek, nazýval se ProRail, kde se hovoří o tom, že už není zapotřebí eh, pro soudce, aby se přesně řídili nařízením o důkazech a je tedy možné, jak si obejít toto nařízení a jmenovat soudního znalce, který pak bude mít za úkol provést ohledání v jiném členském státu, aniž by musel žádat formální povolení od toho jiného členského státu. Slyšíme také, že lidé v praxi se možná snaží to takhle, to využívat, snaží se obejít to nařízení, o, prů, o důkazech, ale někdy třeba neví úplně jak, protože členské státy se trochu snaží mm, tomu zabránit. Takže toto nařízení o důkazech je vlastně jakousi překážkou toho, aby v Evropské unii dobře fungoval volný trh pro soudní znalce. Mm, takže já si myslím, že celá řada lidí vítala tento rozsudek eh, pro rail, ale šlo vlastně o to, že Evropský soudní dvůr se snažil jak se pozměnit, novelizovat to nařízení o důkazech. Takže myslím si, že nebo pro účely našeho slyšení můžeme tento rozsudek pro rail uvítat. Pak je zde otázka, zda vnitrostátní soudy v praxi opravdu budou využívat tuto novou možnost, kterou jim dává právě rozhodnutí pro rail, to znamená, že vnitrostátní soudy opravdu jmenují, soudce, pardon, jmenují soudního znalce, který pak má vycestovat do jiného členského státu a tam provede to ohledání. Víme, že už k tomu dochází, třeba francouzský soud poměrně často jmenuje takového soudního znalce, aby navštívil jinou členskou zemi ale eh, nevím eh, tedy mm, přesně, jak je to v jiných členských zemích, ta tam není takové, to takového povolení. Eh, Evropský soudní dvůr také prosazuje svobodu soudních znalců poskytovat služby v jiných zemích členské, v jiných zemích Evropské unie, což je vlastně stejné, jako je pro ostatní profesní, mm, pro, ostatní profese. Máme zde také rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se týká konkrétně soudních překladatelů a říká tam, že opravdu soudní překladatelé mohou požívat této ochrany eh, a evropské svobody. E, není jasné, zda to vlastně bude ještě rozšířeno i na další soudní znalce. Myslím si, že by to mělo být a bude to rozšířeno, protože si myslím, že vlastně to odůvodnění se týká, které zatím stálo za tím rozsudkem, se týká vlastně všech těch soudních e, znalců. Já nevím, teď za to vyslovím správně, název toho rozsudky Peňa Rochafa. A tam se tedy hovoří o tom, že Evropský soudní dvůr bude chránit eh, soudní překladatele a že soudní překladatele eh, mají tedy tuto eh, možnost používat tuto evropskou svobodu. Tam se také přemýšlelo o seznamu znalců ve Francii. Ve Francii existuje takový seznam soudních znalců, o tom jsme už říkali, ale pro soudce není povinnost využívat tento seznam. Ve Francii může soudce jmenovat i soudního znalce z jiné, z, mm, libovolně. Ale ve Španělsku to bylo řečeno, že to nejde, že to je vlastně právní překážka. Ehm, byl tam tedy jeden, pardon, byl tam tedy jeden španělský znalec, který to spochybnil a který právě říkal, že mu zabráněno v této ehm, svobodě. Francie se bránila, že nemá povinnost jmenovat španělského soudního soudce a dávat ho na ten seznam. A Evropský soudní dvůr řekl, že ta povinnost tam není, ale ehm, že vlastně Francie může využívat toho španělského soudního překladatele pouze pokud bude na tom francouzském seznamu. Takže pokud je tam potom nějaká konkrétní povinnost, kterou stanoví jeden členský stát, tak to vzbuzuje určité pochybnosti, jak je to tedy s tou svobodou. A myslím si, že si musíme tedy velice dobře rozmyslet, jak to bude s tím stanovením povinných seznamů eh, soudních znalců v jednotlivých členských státech, anebo pak dokonce pro celou Evropskou unii. Já se pak tomu ještě vrátím, ale myslím si, že by bylo dobré, aby zde existoval takový celoevropský seznam, který však nebude povinný, ale bude jaksi volitelný. Druhá otázka, která byla evropským právem dobře vyřešena, bylo to, zda soudy mají eh, možnost stanovit eh, soudní znalce. Eh, soudy mají soudy, které, tuto pravomoc mají soudy, které jsou věcně příslušné Mají tedy neomezenou možnost jmenovat soudní znalce, aby jim byli nápomocní. A pak by to tedy eh, vedlo i k tomu, že tento soudní znalec pak může eh, se účastnit i řízení v jednom členském státu. Myslím si, že to eh, dává nové, přidává to tomu systému funkčnost. A takže ten soud, který je věcně příslušný, se bude moci svobodně rozhodnout, zda povolal soudního znalce a také pak definuje, jaká, jaký přesně bude úkol toho znalce. Ehm, také je možné eh, jmenovat eh, odborníky vlastně i v těch místních soudů, ale pouze pokud je zapotřebí zjišťovat nějaké eh, místní důkazy nebo opatřovat místní důkazy. Takže toto opatření je dostatečné. Je tam pouze jedna věc, která není dostatečná a to je to, že už 15 50 let se vlastně probíhají jakési paralelní akce, nebo vede to k tomu, že v členských státech ehm, mezi těmi stranami mohou probíhat paralelní procesy. A i zde by mělo být eh, možné jmenovat soudní znalce v těch paralelních procesech. Třeba takový případ, jako byl maître de E, takže třeba nějaké, eh, řeš, nějaký spor se odehrává částečně v Německu, částečně ve Francii, takže výsledek by byl takový, že by bylo možné jmenovat více soudních znalců a také by to mohlo třeba i vést k tomu, že ti znalci pak budou mít eh, rozporné posudky, předloží rozporné posudky. A teď se podíváme na to, co je asi mnohem důležitější, to znamená, co je možné změnit v evropském právu. Už jsme také o tom eh, hovořili v rámci těch předchozích prezentací. Nejdůležitější je asi možnost používat eh, v jiných členských státech eh, znalecké posudky, které byly vydány. Otázkou je potom, jak je to v praxi eh, a jak je, jak je možné v praxi zlepšit jmenování soudních znalců z jiného členského státu. Takže za prvé eh, šíření nebo mm, možnost využívat eh, i v jiném členském státu ty znalecké soudy. Sice nemáme žádnou konkrétní statistiku, ale v praxi se ukazuje, že státy, pardon, že soudy pouze zřídka, kde využívají znalecké posudky, které byly vydány v rámci zahraničních řízení už jste o tom jste hovořili kolegové, třeba pan uh, soudce Nue, někdy dochází k určitému nedorozumění, ale možná dochází i k opravdu takovému neporozumění eh, formálních eh, procesních práv a třeba je tam ex ante a ex post zapojení mm, takže důsledkem může být to, že v některých zemích se vlastně znalecký posudek nebude považovat za něco, co je vhodné eh, v tom řízení, takže ten znalecký posudek se zahraniční země bude vlastně zcela odmítnut na základě, mm, nebude považován za přípustný eh, kvůli procesním právům. A dokonce v jednom případu třeba francouzský soud řekl, ta, ten německý znalecký posudek neodpovídá našemu systému, není tam ten kon, princip kontradiktornosti, takže my ho nepovažujeme za připustný pro toto naše řízení. Takže je zde nedostatek uznávání de facto. Ale já bych to chtěl zdůraznit, je to pouze uznávání de facto. Neho, ne, nehovořím zde o že v té, v té právní, v, v, tom právním významu, tam, eh, tam ten problém není, protože ten znalecký posudek není závazný pro nikoho, ani pro ty strany, ani pro soudce. Takže když teď evropský zákon velice, po, mm, velice postupuje, eh, ale pro evropské zákonodárce na evropské, úrovské, evropské úrovni jste eh, zavedli třeba vzájemné uznávání rozsudků, Máme zde to, že určitý e, závazek, pardon, určitý, určité soudní rozhodnutí je právně závazné v jiné členské zemi, ale tomu tak, tak se nedá postupovat e, v, u těch znaleckých posudků, protože znalecký posudek není závazný ani pro nikoho v té původní zemi. Takže zde nemůžeme usilovat o vzájemné uznávání, protože tady nejde o uznávání, spíše de facto uznávání, takže jak zlepšit to de facto uznávání znaleckých posudků v celé řadě členských zemí Evropy, nebo v celé řadě evropských zemí, je znalecký posudek prostě jedním z důkazů, vedle celé řady dalších důkazů. Znalecký posudek eh, znalce, který byl jmenován, má vlastně úplně stejnou hodnotu jako znalecký eh, posudek nebo by, by měl mít stejnou hodnotu jako znalecký posudek znalce z jiné země. Tady se jedná spíše o vzájemnou důvěru, takže je třeba e, souhlasit, přijímat to, jak to probíhá v jiné zemi a považovat ten znalecký posudek z jiné země za ekvivalentní důkazní prostředek nebo ekvivalentní podklad. Další otázka, jak je to se jmenováním e, soudních znalců, kteří jsou usazeni v jiném členském státu? Tady Důležitou otázkou není ani to, zda členský stát může, pardon, zda soud může jmenovat eh, toho soudního znalce, protože zde máme to rozhodnutí, že opravdu je to možné, takže pokud jste francouzský soudce, tak můžete řeckého soudního znalce a naopak, ale problémem je to, že v praxi to soudy většinou nedělají. Člen, soudy ve členských státech to většinou nedělají, eh, nejmenují znalce z jiné země proč? Neznají zahraniční právo, neví přesně, jak soudní znalec v té jiné zemi pracuje, jak funguje a také neví, jaké tam jsou zaručeny mm, nároky na kvalitu a také, jak je to třeba s pojištěním. Takže třeba ta myšlenka toho seznamu soudních znalců, kterou, který by řídil a kontroloval nějaký orgán, tak to eh, by pak znamenalo, že třeba když chcete kdy, když tedy ten soud chce jmenovat soudního znalce, tak pokud by tam byl takový seznam, tak vlastně on eh, by potom věděl, jakou kvalifikaci nebo jaké, je to, mm, jaké jsou ty záruky, jaké je třeba to pojištění eh, pro tyto znalce. Ještě je zde rozdíl mezi velkými a malými členskými státy. Já pocházím z, Lucemburg, z Lucemburska, tyto problémy jsou menší v těch menších státech. Eh, když je to tak, že v Lucemburský soudce hledá soudního znalce, tak velice často nenajde žádného takového znalce na území Lucemburska. Takže co udělá? Eh, podívá se na eh, znalce v jiných zemích, na Belgii nebo na Francii, protože tam většinou jsou lucemburští soudci, tam většinou studovali. Pardon, tam no, tedy Eh, takže v Belgii neexistuje takový seznam soudních znalců, ve Francii existuje, takže lucemburští soudci eh, vychází ze seznamu soudních znalců Francie, ale tím tedy bohužel vlastně jak si eh, samozřejmě, že ve Francii najdou zcela jistě někoho, kdo je velice dobrý, mm, ale vlastně tím ztrácí možnost využívat někoho z Belgie. Takže je možné takto postupovat, většinou opravdu, pokud jste malým členským státem, tak tak to musíte postupovat. Velké země k tomu nejsou nějakým způsobem e, nuceny. Takže většinou je to tak, že ve velké členské zemi najdete nějakého odborního znalce eh, na chemii třeba ve své vlastní zemi. Takže když soud hledá soudního znalce odborníka na chemii, tak velice snadno najde soudního znalce na odborníka na chemii, ale pokud je to nějaké téma, tak tam eh, třeba, mm, když hledáte odborníka na zahraniční právo, tak je to obtížnější. Takže pokud eh, v Německu mm, jako soudního znalce si vezmete německého mm, odborníka na zahraniční právo, tak to nemusí být ideální. Takže myslím si, že je zde nutné něco udělat. A domnívám se, že stejná opatření, na zlepšení eh, možnosti eh, jmenovat eh, soudní znalce z jiných zemí by také vlastně vedlo potom i ke zlepšení toho, jak by byly využívány ty znalecké posudky z jiných zemí. Myslím si, že bychom nejprve měli také zlepšit důvěru v Eh, ta řízení, která mají soudní, která využívají soudní znalce v jiných zemích, takže jak to zlepšit? Zlepšit tok informací, informace o mm, řízeních v jiných zemích, to je samozřejmě velice obtížné, protože zde máme 28 členských států a mm, my chceme vlastně informovat o tom, jak to probíhá v členském státě, ty informace je zapotřebí aktualizovat, je to určitě komplikované. Domnívám se, že nejúčinnějším způsobem by bylo navrhnout jakýsi fakultativní, eh, volitelný evropský režim. Tam by byl tedy evropský seznam soudních znalců, takže zaprvé byste měli, zaprvé byste vytvořili evropský rejstřík soudních znalců a za druhé byste se zavázali, nebo padl ten, ten um, znalec by se zavázal k tomu, že pokud uh, bude na tom seznamu uveden tak potom se bude řídit v každém řízení několika základními principy a standardy. Ale klíčové je to, že tento systém by byl pouze volitelný. Ještě se vrátím k jednomu srovnání, které učinil pan ne, hovořil o tom srovnání s evropským eh, platebním příkazem. Myslím si, že to je velice dobrý eh, příklad na porovnání. Protože Evropský platební příkaz je eh, volitelný nástroj, byl zřízen k tomu, aby umožnil všem členům, všem stranám sporu eh, toto využít jako určitou alternativu vnitrostátních nástrojů. Takže když je zde nějaký eh, spor, tak buď ten Eh, ta strana může využít nějaký ten vnitrostátní nástroj pro tyto účely, anebo použije tento evropský platební příkaz. A ty strany se pak rozhodnou, který nástroj je nejúčinnější. Takže zde ne, nebyl, mm, nebylo zde úkolem plně nahradit eh, ty postupy v členském státu. Já tedy navrhuji tento postup. Pokud by některý soudní stalec, znalec chtěl být na seznamu a chtěl by, chtěl by být využíván pro ta řízení v jiném členském státu, tak by tedy musel vyvinout určité úsilí, to znamená, musel by se zavázat k tomu, že bude plnit a bude dodržovat určité základní principy, zejména které se týkají toho řízení, určité procesní standardy. A tyto evropské procesní standardy by pak byly Eh, dány na vědomí všem evropským soudům a, Evropa, a všechny evropské soudy, všichni evropští soudci by potom věděli, že pokud vyberou někoho z toho evropského rejstříku, takže ten soudní znalec se bude řídit těmi a eh, o němi eh, normami. Tím by se zvýšila rovněž i vzájemná důvěra. No a nakonec, samozřejmě, jak doufáme, by potom byly uznávány a mm, i nebo častěji by pak byly používány i ty znalecké posudky z jiných zemí a častěji by se na ně spoléhali soudci i v jiných eh, zemích, než v nichž byl ten posudek vydán. Eh, nicméně ty vnitrostátní evropské právní režimy by stále existovaly a stále by postačovaly k vzájemnému využívání těch znaleckých posudků. Takže tento Evropský systém by pouze doplnil ty stávající systémy a měl by za úkol zlepšit eh, vzájemnou důvěru. Takže budete eh, zatím, eh, ta, ta myšlenka je tak, nebo zatím je ten princip, že když si vyberete nějakého soudního znalce z Francie, který je tam uznáván, takže by měl být uznáván i v Německu, ale myslím si, že tento evropský systém by to ještě zlepšil také by tam přineslo i různé pobítky, možná pro členské státy, aby třeba i zlepšili svůj vnitrostátní právní systém, který se týká využívání forenzní expertízy. Já jsem se soustředil na oblast přeshraničních sporů, ale také je důležité zlepšit i tu oblast využívání soudních znalců v jednotlivých členských státech a jsem se také jistě můj kolega Jean Remod Lemer o tom pohovoří podrobněji. Děkuji. Děkuji vám, pane Kuniberty, A teď tedy přejdeme k poslednímu panelistovi. Pane Lemer, máte slovo. Děkuji, já jsem moc rád, že tady mohu vystoupit a že tady mohu pohovořit o takovém projektu, do kterého se trochu zapojují i někteří sousedé. Je, má už 10 let a jmenuje se tedy Institut, Evropský institut pro znalectví a znalce. No, Omlouvám se, jsem, nejsem plně znalcem na výpočetní techniku. Vidíte, že někdy si člověk pozve špatné znalce. Pourquoi ça me fait ça Puis, euh, à droite, à droite, à droite, juste là. D'accord. Alors. Takže toto združení vzniklo zhruba před deseti lety. Eh, své stanovy jsme nechali zaregistrovat ve Francii při odvolacím soudu ve Versailles. Asi vám neuniklo, že tady je vztah eh, tedy eh, s naším mm, čestným předsedou odvolacího soudu ve Versailles. Eh, pokud jde o konkrétní cíle tohoto ústavu, je, je to harmonizace postupů, Můžeme samozřejmě mluvit o evropských znalcích, oni by měli mít všichni stejné kompetence a stejnou odbornou přípravu. Nejde tady o lidi, ale vlastně o rozdíl v postupech. A cílem tedy je se pokusit harmonizovat právě ty postupy pro znalectví. Já budu hovořit o občanském právu, ale to tež platí i ve trestním právu. Já jsem soudním znalcem při odvolacím soudu ve Versailles a při kasačním soudu ve Francii na oblast výpočetní techniky a tam je takovým specifikem, že tady máme poměrně velký objem sporů týkající se výpočetní techniky, také bohužel i trestně právní spory, protože dnes už eh, téměř se všemi trestními činy jsou spojeny i počítače nebo výpočetní technika, takže působíme v obou oblastech. Pak tady otázka zlepšování kvality, na to narážela paní poslankyně a říkáme si, že tou naší činnosti bychom mohli najít nějaké postupy pro zlepšování kvality znalců a znaleckých posudků a pochopitelně to by potom vedlo k větší důvěře v EU. To už o tom tady zmiňoval Žilek Kuniberty i e, kolega Nuje. E, členové jsou dobrovolní, e, jsme takovým think tankem, nikoho nezastupujeme Eh, združení se skládá z tzv. institucionálních členů, což jsou zástupci odvolacích soudů nebo ekvivalentních soudů. Eh, snažíme se být tedy eh, mít zastoupení co největšího počtu EU, takže se obracíme na předsedy odvolacích soudů, na státní Eh, zástupce, dále združení znalců, eh, členy advokátních komor a podobně. Dnes máme více než 50 institucionálních členů. Španělsko, Portugalsko, Itálie, Německo, Belgie, Nizozemsko, Rumunsko, Česká republika, Francie. Pracujeme i s Polskem, Slovenskem, Estonskem, Bulharskem. Takže to je zhruba spektrum zemí je to více než polovina zemí EU. Zhruba 80 institucí s námi spolupracuje a máme také individuální členy. Nejsme tedy nějakou eh, organizací, která by nějak eh, eh, hájila zájmy znalců, protože našimi členy jsou i státní zástupci, advokáti, Eh, vysokoškolští pedagogové a podobně. Co tedy děláme? Zabýváme se obecně evropskými projekty na žádost komise, také organizujeme diskuse mezi členy, máme internetové stránky, kde můžete získat nejrůznější dokumenty. Chceme, aby to byl takový zdroj informací o znalectví, také za několik měsíců, pravděpodobně v listopadu, bychom měli publikovat eh, práci, kterou dělala jedna francouzská univerzita a je to o úloze eh, psychiatrů jakožto znalců při eh, řešení sexuálních trestních činů, kde vlastně zjišťujeme, co se děje ve Španělsku, ve Francii, ve Spojeném království, ve Finsku a v Rumunsku. Je to vlastně dizertační práce, která bude obhajována v říjnu 2015. Schromažďovalo se to pět let a doufáme, že z toho vyplynou třeba zajímavé myšlenky z jiných zemí. Takže to je takový typ věcí, co děláme. Kromě toho jak už jsem na to narazil, spolupracujeme, pro nás je to tedy nové, protože my se soustředíme především na EU a pracujeme tedy se SEPEŠ, která spadá pod Radu Evropy, takže s nimi teď také spolupracujeme ve dvou pracovních skupinách. V pracovní skupině pro kvalitu, kde jsme se podíleli na e, vlastně sepsání dokumentu o znalectví z prosince 2014, zřejmě v lednu 2015 právě zde se tady začíná trochu prosazovat definice Evropského eh, soudního eh, znalce, kde se vlastně rozlišují ty jednotlivé statusy, jak znalec svědek, znalec jmenovaný soudcem, znalec jmenovaný eh, stranami a znalec právní, když to možná zní trochu zvláštně. No a potom jsme v pracovní skupině pro hodnocení, kde se hodnotí efektivita soudních systémů v Evropě. V této konkrétní oblasti na žádost Evropské komise Vidíte, že vpravo tam máme tu vlaječku, to je vlastně povinné, když to děláme, když to financované z EU, takže máme projekt 2010-2012, já to velice rychle projdu, kde máme vlastně udělat takový sepřehled všeho, co existuje v Evropě, to znamená takový inventář 28 procesních pravidel v občanskoprávním eh, řízení, co se týče tedy znalců v celé EU. Eh, při této práci hledáme i eh, cesty možného koncenzu. Na toto téma jsme měli i seminář v Bruselu v březnu 2012 a všechny příslušné dokumenty můžete najít zdarma na našich stránkách. A v roce 2014 jsme zahájili projekt, který by měl vést k vytvoření takové příručky eh, osvědčených postupů v oblasti soudního znalectví. Je to taková trochu zvláštní metodika, kdy vlastně jsme uspořádali takzvanou konsensuální konferenci, to je taková vědecká metoda, která se hodně používá v lékařství, kde je vlastně někdo, kdo to podporuje, to je právě náš institut, který najde to tematiku, financuje to, pak je Mezinárodní organizační výbor z různých zemí, máme tam zastoupeno devět zemí, devět různých členů, kteří tedy vlastně řídí toto konsenzuální konferenci, potom tam je skupina pro studium textu, můj soused se toho zúčastnil, čtyři pracovní skupiny, e, to je zhruba 40 osob z deseti zapojených zemí, z deseti různých zemí, které jsou vlastně rozptilují po Evropě a působí od března 2014 do března 2015 a pracují na těch čtyřech tématech. První téma je jmenování znalce a definice jeho úkolu. To znamená, jak je jak ten jeho úkol je popsán. Samozřejmě už tady bylo popsáno, že v Německu, ve Francii to vypadá jinak. Můžeme mít stejné znalce, ale pokud jim nepoložíme stejné otázky, tak nedostaneme stejné odpovědi. Jak probíhají, probíhá zpracování vlastně znaleckého posudku, jak probíhá práce znalce, ten posudek zase může vypadat různě. Německý eh, znalec, který eh, běžně vystupuje před soudem, bude asi vystupovat jinak než francouzský znalec, který na to není příliš zvyklý, eh, protože samozřejmě ta vystoupení při ústním jednání má také svá specifika. pak tady je ten problém eh, odborné přípravy, vzdělání. V některých zemích je vlastně povinné mít nějaké, nějakou kvalifikaci, nějaké vzdělání, eh, což je určitě dobré, protože vám to zajišťuje, že ten člověk vlastně zná to povolání a potom také eh, vzdělání v oblasti postupu je důležité. A i pokud jde vlastně o postupy samotného znalce, aby věděl, jak postupovat. A to je tedy příležitost, jediná příležitost, kterou dnes máme, jak vyhodit, vyhodnotit znalosti toho dotyčného. Jinak je to velice zložité. V některých zemích není jich mnoho, je nějaký vnitrostátní postup, bylo to třeba Německo a podobně, kde je velice jasný postup, jak se znalci hodnotí Ovšem hodnotit ty znalosti je eh, složité. Můžete žádat třeba nějakou profesní komoru, aby to učinila, ale ne, ty ne všude existují, anebo prostě na proto řešení není. Takže my chceme navrhnout komisi, aby se tím zabývala, protože komise může vlastně se zabývat tím vzděláváním soudních profesí, nebo může navázat to hodnocení znalostí eh, znalců eh, na, eh, jako součást té povinné přípravy. A pak je také tím čtvrtým tématem, to je status a etický kodex znalců, eh, protože v některých zemích vlastně třeba není možné zahájit celý ten postup, aniž by znalec nepotvrdil, že nemá žádné vztahy vůči těm stranám. To je třeba ve Francii povinné, ale v některých zemích se to vůbec nedělá. A my tedy, to jsou ty čtyři témata, kterými se zabýváme. Takže to, tato čtyři témata jsme tedy předložili eh, státním zástupcům, soudům, soudcům, advokátům a vysokoškolským pedagogům. Potom jsme jmenovali takzvanou eh, porotu z osobností, zase je tam zastoupeno 10 porodců z 10 zemí. A abychom definovali, co bude a co nebude konsensuální, tak za tímto účelem vlastně se konala 29. května 2015 plenární konference při kasačním soudu v Římě, kde se diskutovalo o závěrech, které navrhly ty čtyři pracovní skupiny. Diskutovalo se o tom veřejně, měli jsme zhruba 160 účastníků, 22 zastoupených zemí, 12 nejvyšších soudů, zástupce Evropské komise, OECD, SEPEŠ a také zástupce některých ministerstv spravedlnosti. A vlastně tam mm, ještě po té konferenci v Římě bude přijat dokument, který umožní diskusi o těch závěrech. Takže připravíme doporučení, za to zodpovídá ale NUE, budou to takzvaná konsensuální doporučení, která formuluje ta zmiňovaná porota, pravděpodobně buď v září nebo na začátku října. A tato doporučení eh, budou potom všude eh, publikována ve všech eh, zemích eh, při nejvyšších soudech. Bude tedy velice snadné se s nimi seznámit a měl by to být takový přehled pravidel, která by se podle nás mohla postupně všude v EU zavádět. Jednak tam jsou seznamy znalců, které by připravoval nějaký národní orgán, to je celkem jasné. Potom v celé EU by měla být nějaká homogenní kritéria zapsání na seznam. Dále by musel znalec skládat přísahu. Dále jmenování by bylo soudem, nebo alespoň by soud třeba, třeba přijímal, eh, schválil toho znalce. Za určitých podmínek v některých zemích se přejí, aby znalci mohli být i nadále jmenováni stranami. Vždy by tam měly být ověřovány tedy znalosti, eh, existence střetu zájmu. To jsou věci, které vám asi připadají jasné, ale ne všude je to někde eh, písemně dáno. Dále potom tady musí být možné vlastně spochybnění, aby strana spochybnila jmenování eh, toho daného znalce, třeba kvůli nestranosti nebo kvůli nedostatečným znalostem. Potom eh, takový citlivější eh, bod a to je, že vlastně ty závěry eh, znalce budou sděleny stranám ještě než se dostanou k soudu. To je vlastně ta zásada kontradiktornosti. Myslíme si, že to je možná takový kompromis mezi těmi systémy, které vůbec nezavádějí zásadu kontra- kontradiktornosti a těmi systémy, které ji vyžadují. Dále spravedlivý eh, proces, spravedlivé řízení. To znamená, že by vlastně ty znalecké posudky měly platit soudy, aby se to nenechalo Eh, vlastně třeba ty odměny na volném posouzení eh, znalce a stran. Někdy to samozřejmě je třeba vyřešit velice rychle, a aby se tady to nezdržovalo tím, že se bude neustále diskutovat o honoráři. V některých zemích je to už tak dáno. Eh, dále dalším bodem doporučení, to je ta předběžná zpráva, tak aby každý se, předběžný posudek, aby Každý se s tím mohl předem seznámit. Potom odměna znalce. Eh, soudci by tedy měli ovlivnit eh, protože není to vždycky úplně jednoduché, máme svobodu podnikání a eh, to často nejde s tím úplně dobře dohromady, někde je to jednodušší, někde méně. Dále by se měla, měl stanovit nějaký etický, etický kodex, měl by být nějaký vnitrostátní orgán pro certifikaci, nějaký evropský seznam, ano, ale jak. Na, závěrem bych k tomu řekl, že dnes vlastně základem toho, že znalectví probíhá především na regionální úrovni, jsou to často architekti a lékaři. Architekti představují zhruba 35 znalců v Evropě, lékaři zhruba 25 to jsou takové dva eh, typy znaleckých posudků, které jsou nejčastější. Proč architekti? No, protože prostě každý má nějaké bydlení a s tím se řeší různé problémy. No a proč lékaři? To je hlavně eh, vlastně odškodnění fyzické újmy a související případy. Eh, a než se budou tedy řešit nějaké takto přeshraniční případy, je třeba ujistit se, že budeme mít skutečně kvalitní znalecké posudky pak také samozřejmě jsou eh, takové věci na úrovni národní, eh, když máte třeba nějaký významný hospodářský subjekt v daném regionu, pokud si vezmete znalce z toho přímého, přímo z toho regionu, tak to může vyvolat problémy s nestraností. No a potom jsou případy přeshraniční, tam také se to řeší. Třeba ve Francii máme lék, který zřejmě zabil asi 2000 lidí a ten státní zástupce vlastně hledal znalce ze zahraničí, tak aby si měli jistotu, že nebudou navázáni na francouzské laboratoře nebo na francouzské uh, hygienické a zdravotnické orgány. Vlastně jmenoval vlastně takové dvojice eh, francouzského a španělského eh, znalce, kdy ten zahraniční znalec má být za rukou neutrality. Takže všechno je proveditelné, nesmíme eh, hlavně zapomínat na to, že je třeba se snažit tedy zvyšovat kvalitu a harmonizovat ty postupy, tak a to tež vlastně platí pro trestně právní řízení v EU. Děkuji za pozornost. Merci a vous. Děkuji vám pane Lemere, a s vámi se dostáváme na závěr panelu expertů a můžeme zahájit diskusi. Ano. Já mám jeden doplněk. Nevím, zda příslušná osoba je zde. Jsme si dobře vědomi toho, že znalci mají zasahovat všude v Evropě, mají působit všude a seznamy, o kterých hovoříme, nemají omezovat a nutit k používání eh, národních znalců, ale je třeba eh, vlastně, aby se sjednotilo pojetí eh, znalectví a umožnit to, o čem hovořil kolega, tedy aby vlastně všichni znalci mohli působit ve všech zemích chtěl bych eh, zamezit této zbytečné diskusi. Veškerá naše činnost směřuje k tomu, aby znalci mohli bez ohledu na svou národnost působit ve všech zemích. Děkuji za to upřesnění. A nyní zahajuji rozpravu. Nevím, zda již máte připravené otázky. Jak jsem řekl zcela na začátku, Eh, experti mm, se mohou vzájemně dotazovat. Nevím, zda chce vystoupit Evropská komise, vím, že o to mají velký zájem. Prosím. Děkuji mnohokrát. Pok- eh, zastupuji DG pro vnitřní trh a už jsme hovořili o těchto otázkách. Děkuji vám za veškerá vystoupení, ty informace jsou pro nás velmi užitečné. Chtěla bych eh, Eh, poskytnout určité vysvětlení. Slyšeli jsme několik stanovisek, která jsou velmi zajímavá, ale také jsou velmi ambiciozní. Pokud jde například o harmonizaci nároku na odbornou přípravu znalců, je třeba, abychom byli vědomi toho, že existuje více než 6 tisíc regulovaných profesí Evropě. A soudci potřebují různé znalce. A jak bylo uvedeno, i ve Francii profese soudního znalce není regulována ve Francii. A je tomu tak ve většině členských států. Což neznamená, že neexistují například sankce, které jsou většinou velmi tvrdé. U tohoto postupu je nezbytné posoudit kompetentnost veškerých znalců, kteří se přihlásí, i když kvalifikace je získána v cizí zemi. A samozřejmě mohou existovat pochybnosti o působnosti rozhodnutí Penarocha. A pro Evropskou komisi není pochybnost o tom, že znalci by měli mít možnost volného pohybu při poskytování svých služeb bez ohledu na jejich odbornost. Tedy skutečnost, že ta otázka vyvstala u překladatelů, neznamená, že by znalci v jiných oblastech nemohli využívat eh, volný pohyb při poskytování služeb. A soud jasně řekl, že veškeré kvalifikace a veškeré Eh, diplomy získané v zranči je třeba vzít v úvahu a při odmítnutí kandidáta to rozhodnutí musí být odůvodněné a musí být také být předmětem odvolání. Eh, Francie se podrobila tomuto rozsudku na základě rozhodnutí kasačního soudu, avšak eh, stále nastávají problémy v jiných členských státech. Mimo jiné kvůli seznamům znalců. Dostali jsme návrhy uzavřených seznamů a je třeba upřesnit, že ty seznamy, které navrhujete, by měly, by měly spíše fakultativní charakter a byly by poskytovány informačně. Každý znalec, který má kvalifikaci, by měl být schopen kandidovat a jeho tedy přihláška musí být eh, přeskoumána. Jsme si vědomi také eh, obtížného posouzení kvalifikace a odbornosti, protože francouzský soudce bude eh, těžko stanovat, jaká je míra kompetentnosti odborníka na informatiku v Německu. ale existují instance, které je možno využít a jeden postup vychází ze směrnice o uznávání profesní kvalifikace, ale ten postup je velmi těžkopádný a nákladný. A tady odborné profesní komory by mohly pomoci, středisko Eniknary by mohlo také přispět eh, k posouzení diplomů uchazečů, ale jsme si vědomi těch potíží v kostce. Zdá se nám, že v současné situaci a vzhledem k eh, rozpornému přístupu členských států se jeví jako velmi ambiciozní pomýšlet na harmonizaci přípravy znalců. Naproti tomu seznam znalců, který by byl fakultativně eh, vytvořen, by mohlo být řešením a mohlo by to pomoci soudcům eh, jmenovat znalce z jiných členských států, kteří mají eh, kvalifikaci získanou v jiném členském státu. Mám otázku, pokud jde o postup v České republice. Vy jste zmínil, že u soudců je velmi obtížné posoudit kvalifikaci uchazečů, protože nemají potřebnou kvalifikaci v oblasti eh, vnitrostátního práva. Já bych chtěla vědět, existuje speciální školení v České republice pro soudní znalce české, eh, například eh, zná architekt dostatečně vnitrostátní právo, aby mohl předložit znalecký posudek a jak, jak vypadá vlastně ta situace a jak berete v úvahu tedy zahraniční posudky. Děkuji komisi za vyjádření a než kolega z České republiky zareaguje, nevím, zda tu jsou další reakce či otázky. Ano, padlo to. Breton. Děkuji za tato hodnotná vystoupení. Vyslechl jsem pouze dvě poslední a bylo to velmi zajímavé. Znalectví je skutečně eh, zajímavá, zajímavý problém, zejména v té přezraniční poloze. Návrhy pana Kunibertyho i pana Lemela mě zaujaly. Mám první otázku. Eh, pracujete společně, pane Kuniberti a pane Lemere, anebo jsou to samostatné návrhy, protože já jsem zaznamenal určité podobnosti mezi vašimi návrhy. Vypadá to, že pracujete společně. Má otázka je konkrétně pro pana Lemera. Týká se podrobného záměru, který zde vyložil. Vlastně tento návod k osvědčeným postupům v oblasti znalecí, který byl projednán v Římě. A co se týče těch homogenních kritérií, skutečně to může přinést soudcům určitá řešení, eh, samozřejmě fakultativně. Některé návrhy mě trošku překvapují jako francouze. Vy jste řekl, že by bylo možné si představit, že znalci budou určeni nejen ne soudcem, ale stranou. Jak bychom eh, to vybírali? Každá strana by si, každá země by si vybrala Zdá se mi to zvláštní a také říkáte, že závěry znalců by byly předány e, stranám, než budou předány soudci. Jak si, jak si tedy představit ten systém? E, strany e, se kontradiktorně vyjádří a potom soudce vezme v úvahu znalecký posudek a názor stran na znalecký posunek a odměňování. Je normální, aby to stanovil soudce, ale chtěl bych vědět, zda v některých zemích je to odměňování znalců mm, není stanoveno soudcem, ale je stanoveno někým jiným. Děkuji. Děkuji, pane Lebretone. A nyní dáme slovo našim odborníkům, pan Derfl jako první a potom další. Děkuji mnohokrát. Ano, mohu zareagovat, že v České republice znalec musí být zaprvé znalcem ve své odbornosti, a za, za druhé část té znalecké zkoušky, než proběhne registrace, je, je, je tam také otázka týkající se znalosti práva a zákona, který upravuje požadavky na znalce. Takže je možno říci, že naši znalci mají vědomosti o své specifické odpovědnosti jak tedy sestavit eh, znalecký posudek, jak eh, vystupovat u soudu, jak eh, jednat se stranami, jak si zachovat nestranost. Jeden z předpokladů pro získání oprávnění e, znalce je také určité právnické minimum. Nevím, zda to je dostatečné, prosím. Takže neexistuje tedy odborné školení, absolvují zkoušku a to je celé. Existují kurzy, které vlastně znalecké komory podporují, což je právnické minimum pro znalce, ale není to oficiální požadavek. Většinou se té, znalecké, té zkoušky znalců účastní předseda krajského soudu a jsou tedy zkoušeni ze svých eh, vědomostí. A ty vědomosti mohou nabít tedy mohou nabít během kurzu organizovaných profesními komorami. Ale otázky se mohou týkat specifické odpovědnosti, nestranosti, když eh, píšete znalecký posudek. Jaké jsou tedy, jaké podmínky musí splňovat znalecký posudek. A pokud tedy neuspějí, tak musí tedy dále studovat a opět požádat o oprávnění. Děkuji mnohokrát. A nyní dáme slovo panu Lemérovi. Ano. První téma jmenování znalce stranami. Je to, abychom um-, umožnili určitou konvergenci. Možná máme věč, delší výhled než eh, tady paní kolegyně, možná se díváme více do budoucnosti co se týče jmenování stranami, bereme v úvahu určité e, země, které přijímají, že strana navrhne znalce. A na toto téma odbočka je to činnost zejména, takže mohli bychom i o tom hovořit. A souhlas stran se znalcem není vždy dobré řešení z několika důvodů. Za prvé, znalec nemusí být kompetentní a pokud předkládá posudek a ten posudek je použit soudcem, tak potom je to problematické. Takže to není všelek. A další problém, například e, řetězové spochybnění. Vlastně začnete, e, začnete hlavní stavební firmou a potom subdodavateli a vlastně další strany se začnou podílet na řízení a už to nebude znalec, který navrhl, navrhl strana, ale bude těch znalců více. To znamená, že potřeba eh, vlastně něk, někde musíme být koncenzuální, někde jsou ty možnosti otevřenější. Eh, pokud jde o závěry to je jednoduchá diskuse. Není to vždy jednoduché. A v řadě případů eh, eh, znalec dokončí svůj posudek, předá to soudci a v té chvíli je zproštěn své znalecké funkce. Už nemůže dále zasáhnout. A někde jinde před dokončením toho posudku je dobré, když se strany seznámí s posudkem a mohou Eh, vlastně opravit některé eh, hmotné chyby v tom posudku, ale přispěje to k eh, vlastně odstranění určitého sporného bodu, kdy nějaký dokument nebo důkaz nebyl vzat v úvahu a je možné to vyřešit už ve stádiu tedy toho předání posudku. A Někdy je to situace napjatá, protože tehdy vlastně strana zjistí, že zřejmě ten soud prohraje a ale máme s tím obecně dobré zkušenosti. Pokud je o odměňování, je to také složité, protože se to stalo předmětem různých tlaků. Strana, která si není jista, že vyhraje ve sporu, tak má vlastně zálohově uhradit náklady na znalce. A situace se také mění, protože se může objevit i další strana během řízení. A hovořím tedy o občanskoprávních sporech. Musíme mít jistotu, že ta strana, která musíme mít jistotu, že ta strana, která prohraje, zaplatí. A pokud je tedy dojde ke spochybnění e, znaleckého posudku, tak tam rozhoduje soudce a je třeba, aby někdo nakonec rozhodl, aby vlastně se nevytvářely nové spory. Je to tak jasné? No. Já... Pokud já odpovím rychle na otázku pana Bretle Bretona, tak co se týče toho, zda spolupracuji s panem Lmerem, pak ano, já se podělím na tomto projektu, ale ten projekt je docela složitý, pokud jde o rozhodování. Já eh, nejsem součástí té konečné fáze rozhodování, tam zodpovídá pan Nuje, takže my ještě nevíme vlastně, co bude výsledkem. Takže já vlastně působím v tom projektu, přispěl jsem do té první fáze, tady jsem ale z titulu toho, jak vlastně vylepšit eh, znalectví na na, na národní úrovni nebo přeshraniční úrovni. A to eh, je věc, která eh, vlastně není tolik součástí projektu EGLE, ten se hodně soustředí na ty národní znalecké posudky. A abych na to ještě nepřímo navázal, tak mám otázky eh, na vás. Já jsem rád, že komise, komise také zohlednila ten eh, rozsudek Peňarocha že chce, aby byl tedy obecně platný nejen na překladatele, Tak druhá věc, moje hlavní myšlenka je to, že ty seznamy by měly být volitelné, ten evropský seznam. Ale bylo by představitelné, v souvislosti se svobodou pohybu, že by existovala absolutní ekvivalence národních seznamů. Bylo by to přípustné nebo ne? Můžeme říci, že třeba národní seznam je povinný v každé zemi, ale že bude absolutní ekvivalence. To znamená, že když budete na jakémkoliv seznamu v Evropě, tak to vlastně znamená, že jste jakoby zapsáno na všech seznamech. Je to přípustné z hlediska vnitřního trhu nebo ne? Ano, jestli chce komise zareagovat. Děkuji. To je teoretická otázka, která je dosti složitá, protože uzavřené seznamy, a to i na národní úrovni, by byly jen obtížně přijatelné. Seznam jako takový je omezením volného pohybu, protože ta osoba, aby mohla vlastně to vykonávat, tu profesi musí být zapsána na seznamu. A to už samo o sobě je omezení volného pohybu. Ovšem, takovéto omezení může být odůvodněné eh, kvůli řádnému fungování justice. To by také bylo přijatelné. Ovšem, uzavřít seznam a neumožnit dalším znalcům, aby se na něj nechali zapsat, nebo aby soudci jmenovali ad hoc znalce, to už bychom asi zacházeli příliš daleko. Další řešení by mohlo být eh, vzájemné uznávání seznamů. Je pravda, že na základě vzájemné důvěry mezi soudy by potom francouzský soud mohl, nebo bylo by to pro něj jednodušší, by jmenoval znalce, který už figuruje na nějakém seznamu. To znamená, že ty jeho znalosti, kvalifikace už někdo zkontroloval, nějaký jiný soud. To je představitelné, ale že by to bylo povinné, to zase, myslím, bychom šli příliš daleko. Doufám, že to je odpověď na vaše otázky. Je třeba nechat eh, soudům volnost v rozhodování o znalostech eh, a schopnostech znalce, o tom, zda je kompetentní v daném případě. Děkuji. Pan Nue ještě chce reagovat. Takže jakmile vytváříte ty seznamy a účastníci soudního řízení a soudce ti mají záruku kvality znalců, kteří tam jsou uvedeni. Pravidlo osvědčeného postupu ve Francii je takové, že soudce může povolat někoho, kdo není na seznamu, ale pak to musí odůvodnit, že jmenoval někoho, kdo není na seznamu znalců. A to já považuji za dobrý systém, který e, zabraňuje nějaké e, nestandardní kroky různými směry. A možná to, ne, nevím, jestli to vyhovuje v tom vaší možnosti otevřených seznamů. Tak vyhovuje to tomu, co vyžadoval soud, to znamená v případě odmítnutí, to je ta opačná možnost, musí být to odůvodněno. To znamená, eh, to se týká třeba kandidatury znalce s nějakou zahraniční kvalifikací. Tady nehovořím o národnosti znalce. Znalec není, eh, nemá žádné výsady veřejné. Eh, moci, takže jakýkoliv občan vlastně může být jmenován. Ale pokud jde o jeho kvalifikaci, ano, to je náš názor, že pokud eh, to rozhodnutí o odmítnutí je odůvodněné a dá se proti němu odvolat, tak by to mělo jít. Eh, je třeba ale ukázat třeba v tom odůvodnění, že se zohlednila i ta zahraniční kvalifikace při rozhodování soudu. Děkuji. Paní Dea. Já bych tomu jenom ještě chtěla dodala jednu věc, která se tady moc nezmínila, ale eh, souvisí s otázkou paní Beržero. To je vlastně seznam kompetencí, eh, které mohou mít soudci k dispozici při volbě znalce. Co třeba není harmonizované, je eh, vlastně oblast rozsah znalostí i znalců, na jejich základě se soud může rozhodnout, zda ten daný znalec je pro něj právě ten pravý. A pokud by se třeba toto podařilo zblížit v jednotlivých členských státech, tak by to zase umožnilo soudci říci, dobře, nemám ve Francii znalce na tuto oblast, ale mohu jej najít v nějakém jiném členském státě, protože tam jsou tři a minimálně jeden z těch má přesně ten rozsah znalostí, které potřebuje. To znamená, ta harmonizace ehm, rozsahu znalostí znalců by také mohla na pomoci členským státům. Děkuji. Máme tady otázku. Ehm, ehm, pana, který je německý advokát. Máte slovo, prosím. Um, my name is Thomas Goodert. Um, Dobrý den, já se jmenuji Thomas Goodert. Pocházím z, z úřadu zastoupení Saska v Bruselu. A mám otázku na pana Dyrfla. Pokud jsem to dobře pochopil, tak v České republice je postupem, nebo je taková praxe, jmenovat soudního znalce z toho státního národního seznamu. A jednou z největších překážek je to, že neznáte třeba podobné seznamy Německa nebo Saska, ale e, že můžete najít nějaký způsob, jak jmenovat e, toho znalce z jiné země tím, že ho vlastně jmenujete, že to ten znalec jmenovaný ad hoc. Chci se zeptat, zda čeští soudci také hodnotí kompetence eh, a znalosti u těchto znalců jmenovaných ad hoc, zda mají také znalosti českého právního systému? Ano, děkuji ještě předtím, než mu dám slovo. Tak dám ještě slovo zástupci z Generálního ředitelství pro spravedlnost, protože zástupce se také hlásil. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Děkuji také za možnost vystoupit zde za komisi. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, výboru pro právní záležitosti eh, za to, že toto uspořádal, protože to je velice důležité. A já, pro mě osobně to bylo velice informativní, děkuji. Já nemám žádný dotaz, ale mám jeden komentář, který se týká jedné věci, která jste zazněla eh, z úst pana profesora Kunibertyho, eh, jeho závěry a posuzování toho rozsudku pro rail v kontextu opatřování důkazů v přezraničních soudních věcech. Eh, bylo to velice správně, to jste zaznělo a jsem rád, že to pan profesor zmínil. Ještě bych k tomu chtěl něco dodat, abyste získali úplný pohled na to posouzení tohoto eh, rozsudku. Já bych vás eh, také rád informoval. Je pravda, že ten tento rozsudek měl pozitivní dopad a že to bylo oceněno, že tento rozsudek přinesl určitou svobodu v poskytování znalcům svou činnost přeshraničně, v přeshraničních soudních řízeních. A bylo to vlastně zlepšení toho technického opatření, technik o opatřování důkazů. Ale zároveň tento toto rozhodnutí přineslo i určité negativní dopady na právní praxi, protože se rozostřela zatím do té doby jasná hranice mezi rozsahem působnosti toho nařízení. Takže to vlastně přispělo k právní nejistotě. Zejména vnitrostátní soudy vyjádřily takové stanoviska, e, kritická stanoviska ohledně tohoto soudního rozhodnutí pro rail. Také jste hovořili o tom, že toto rozhodnutí pro rail bylo takovým velkým skokem vpřed v liberalizaci, ale zároveň to vlastně vedlo k tomu, že stále je tam určitá výjimka. Pokud chcete plnit pokud chcete být soudním znalcem v zahraničí, tak je eh, důležité eh, ale žádat o povolení, pokud by tam ten členský stát měl pocit, že vlastně jsou nějak napadány jeho pravomoci. Takže toto mm, se vlastně mělo původně používat mandatorně, ale nakonec je zde eh, tato situace a je to vlastně určitý problém, který také si žádá nějakou reakci, která přijde v budoucnu. Takže v případě toho nařízení o opatřování důkazů bych chtěla ještě říci, že komise nyní provádí analýzu hodnocení praktických dopadů tohoto nařízení a také plánujeme zahájit nebo za, také plánujeme vydat i zprávu o praktickém uplatňování tohoto nařízení. V této zprávě se rovněž budeme věnovat právě i dopadu tohoto důležitého rozhodnutí. A k tomu se ještě, tím se ještě dostávám ke druhé věci, obecné hodnocení toho nařízení o opatřování důkazů. Je to z roku 2001. Eh, hovořili jste o tom v kontextu toho rozhodnutí pro rail. Hovořili jste, že vlastně to nařízení bylo určitou právní překážkou um, opatřování důkazů v přeshraničních věcech, ale my to chápeme tak, že toto nařízení o opatřování důkazů, které teď už je teď víceméně mm, téměř 15 let v účinnosti, že to nařízení v té době, kdy bylo vydáno určitým revolučním nástrojem, porovnání s tou stávající tehdejší eh, legislativou byly tam určitá mezinárodní ustanovení, určité úmluvy, které eh, upravovaly tu situaci opatřování důkazů přeshraničně. Takže toto nařízení mm, vlastně přineslo eh, určitou revoluční změnu, že tedy je možné také zažádat i příslušný soud v jiném členském státu a tím se vlastně přinesly do toho systému alternativní způsoby pro opatřování důkazů. Čili to nařízení umožňuje soudci, který vede to původní řízení, aby učinil takové kroky, aby získal přímo důkazy přímo z jiného členského státu. Třeba i způsobem tím, že jmenuje soudního znalce. Ten druhý způsob, to znamená ten přímý, přímé opatřování důkazů, má také svá pravidla, která možná můžeme třeba se ptát, zda nejsou příliš ta pravidla, zda nejsou příliš těžkopádná, zda nejsou příliš formalistická, ale um, možná se bude hovořit o případných změnách, ale jako pokud to chci celkově zhodnotit, tak si myslím, že to nařízení bylo přínosné, v porovnání s těmi nástroji, které fungovaly do doby, než bylo toto nařízení přejato. Děkuji, takže nejprve teď pan Dorf a potom Dorfl a pak možná ještě další, kteří se chtějí přihlásit. Eh, děkuji. Jak jsem řekl, tak eh, cesta, jak získat soudního znalce z jiné země, je taková, eh, jak je tedy využít všechny možnosti, nebo to, co nám dává vnitrostátní právo, je možnost jmenovat znalce ad hoc. To je jediná podmínka v našem uh, soudním systému. Ta podmínka je, že ten soudní znalec z jiné země musí být na stejné úrovni, jako mají soudní znalci zapsáni na našem seznamu. To znamená, jedná se o eh, podmínku stejné kvalifikace nebo stejných znalostí. Není tam, eh, není tam žádná formální podmínka toho, že ten cizí soudní znalec musí znát český právní systém, ale je pravda, že tam je určitý, určité potenciální riziko, pokud jmenujete soudního znalce z jiné země, který nezná české právo. Dovolte mi ještě to vysvětlit podrobněji. Například v českém právním systému je řízení, je postup pro ty soudní znalce, eh, z jakých zdrojů mají vycházet při přípravě svých eh, znaleckých posudků nebo je tam třeba i seznam um, speciálních vědeckých metod, které mohou použít. Také je třeba uh, důležité tam mít uh, probativní závěry. Může třeba dojít k situaci, kdy opatřování důkazů eh, od tohoto soudního znalce, který nezná tyto podmínky, povede k tomu, že vlastně nakonec ten důkaz bude považován za vadný, ne, nebude dostatečně splňovat všechny ty podmínky a tím pádem to pak může způsobit problémy v tom následném soudním řízení. Třeba u prvoinstančního soudu by to ještě prošlo, bylo by to shledáno. Nicméně odvolací soud by potom řekl, že tam jsou procesní problémy, že ten, eh, že, to, že ten znalecký posudek má vady, toho důvodu, že tam třeba byla porušena určitá pravidla toho řízení. A tím pádem potom by ten důkaz nebyl eh, přípustný, nebylo by možné využít tento znalecký posudek jako zdroj soudního rozhodnutí. A to by zase tedy vedlo k tomu, že by bylo nutné zahájit nebo vrátit se znovu k tomu prvoinstančnímu soudu a povolat, jmenovat jiného soudního znalce. Takže má to určitá rizika. A z toho důvodu jsou také tyto speciální zkoušky, pro soudní znalce ještě předtím nejsou zapsáni do těch vnitrostátních seznamů a z toho důvodu ti to žadatelé o zapsání na seznam musí skládat zkoušku. I z toho znají tato pravidla, tato, um, mm, tato, tato procesní pravidla. Děkuji. Já také eh, rychle zareaguji na to, co zde padlo. V tom případu pro Rail Evropský soudní eh, dvůr vlastně eh, vydal rozhodnutí, Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, které bylo vlastně proti, trošku proti členským státům, takže členské státy, těm se to trošku nelíbilo. Ale samozřejmě to, eh, ten rozsudek pro Rail není příliš dobrý z hlediska demokratických procesů ale je to dobré pro posílení evropské integrace. A vy jste se mě jste ptali, eh, jak je to s evropskou integrací. Já si myslím, že po tom rozhodnutí pro rail je to, jsme na dobré cestě k další evropské integraci. A pokud by se členské státy chtěly trošku vlastně vrátit, mm, tak samozřejmě mají takovou možnost. Já bych se spíš asi zeptal vás zase zpětně co si o tom myslíte. V minulosti, když se jednalo o tom nařízení o důkazech, tak tam tehdy Německo mělo určitý eh, námět, nebo mělo určitý podnět, který vlastně byl v souladu s tím rozhodnutím pro Rejo, aby tam byla svobodná, svoboda pohybu pro stavní znalce. Eh, tak já si myslím, že tam jak je ta výjimka, že pokud by došlo k, po, mm, k dopadu na vnitrostátní pravomoci, to je trošku nejasné. Možná, že dochází i k určitému nedorozumění toho rozhodnutí pro Rio a to opravdu pak neposuzuje, to opravdu eh, ne, ne, neposiluje právní jistotu, protože nakonec tedy soudce má nalézat, eh, nebo soudce dochází k rozhodnutí. Takže já bych se spíš zeptal vás, jestli tedy opravdu jste snaha vrátit se k té situaci před ten rozsudek pro rail, nebo jak to vypadá. A pak ještě poslední bod. Souhlasím s vámi, že článek 17 byl opravdu skutečným pokrokem, ale bylo ale myslím si, že když chceme usilovat o evropskou integraci, tak to byl plus takový poloviční, polovičatý krok. Takže otázkou je, zda chcete více pokročit z té evropské integrace. Děkuji, říká pan předsedající. Eh, kdo, ještě někdo další se chce vyjádřit v diskusi? nebo zda někdo z odborníků má nějaký další komentář nebo chce učinit nějaký závěr. Pokud nikoli, tak eh, všem děkuji za dnešní účast, za vaše prezentace. Také děkuji i za to, že eh, jste nám zde ponechali své materiály, že máme i v písemné podobě. Velice pečlivě si je prostudujeme. Když hovoříme o evropské integraci, tak jsme možná dosáhli bodu, kde potřebujeme opravdový evropský prostor spravedlnosti a určitého stupně harmonizace. A zde právě oblast občanského práva je nezbytnou. Už jsem říkal, je to také, e, toto téma je i v jádru práce výboru Jury, výboru pro právní záležitosti a doufáme, že také i během tohoto legislativního období dosáhneme dalšího pokroku v efektivním eh, využívání těchto věcí v budoucnu. Také i v budoucnu budeme s vámi počítat a teď budeme čekat, jak eh, to bude s Evropskou komisí, aby Evropská komise podala přesný eh, a jasný návrh v této oblasti. Děkuji vám všem.